So, good afternoon, dear colleagues. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Můžeme začít schůzi výboru pro zaměstnanost. První bod přijetí pořadu jednání. K tomuto byly vyžádány následující změny. Bod číslo dvě, sdělení předsedy, proběhne okamžitě po hlasování. Bod číslo čtyři, projednání pozměňovacích návrhů k návrhu usnesení sociální rozměr HMU. To vezmeme jako poslední bod před hlasováním. Dále bod číslo 12, to je finanční účast zaměstnanců na ziscích společnosti. To se bude projednávat po bodu číslo 6. Dále jednání 21. Cesta delegace výboru do Londýna, to vezmeme po bodu číslo 12 a hlasování začneme v 16.15, nikoli tedy v 16 hodin. Jestliže nejsou žádné námitky, navrhuji schválit pořad jednání s těmito změnami. Dále ve vašich složkách naleznete zápis ze schůze z července a ze září. Pokud nejsou žádné námitky, schválíme zápis bez změn. Dále bod číslo 5. Opatření usnadňující výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků. Zde je zpravodajkou kolegyně Edith Bauer. Jedná se o projednání kompromisních pozměňovacích návrhů. Výbor FEM přijal stanovisko 3.10. a výbory LIBE a Pety se rozhodli nepředkládat stanoviska. Bylo předloženo 123 pozměňovacích návrhů a těch kompromisních pozměňovacích návrhů bylo předloženo 39. Takže máte slovo, paní zpravodajko. Děkuji mnohokrát. Tady tato směrnice se zaměřuje na bojování s diskriminací e, na základě státní příslušnosti, respektive na základě občanství. a směrnice je koncipována tak, aby ovlivnila regulaci v této oblasti. Je na se o velmi důležitý aspekt, protože by mělo dojít k omezení působnosti této směrnice. A vzhledem k tomu, že máme poměrně krátkou dobu na projednání tohoto bodu, tak bych chtěla zmínit některé z těch otázek, které se velice často eh, projednávaly tři body. Za prvé, co se týče systému sociálního zabezpečení, tak eh, tato směrnice na základně nařízení eh, chce zabránit tomu, aby došlo k překryvu s nařízením 883, pokud jde o sociální pojištění. Tady tato směrnice se snaží vzít v potaz jenom jiné kategorie, pokud jde o rezidenty. Tak to byl druhý problematický bod, který se projednával. Doposud to vypadá tak, že pokud jde o ty přeshraniční pracovníky, tak diskriminace založená na občanství k této diskriminaci nedochází, ale dochází místo toho k diskriminaci na základě místa bydliště. Čili měli bychom tam také zahrnout diskriminaci na základě místa bydliště s tím, že bychom měli mít na paměti, že rada se rovněž ubírá tímto směrem. Za třetí, Někde máme poněkud zvláštní znění, které vychází z poměrně odlišných právních systémů. V některých zemích máme právní systém založený eh, na opravných opatřeních kdy je to založeno celé na souhlasu postiženého a nikdo nemůže zastupovat postižené bez jejich souhlasu. V některých jiných zemích ale je tomu tak, že odborové svazy mohou konat na základě kolektivních zájmů autonomně. Čili v takovém případě používáme znění as appropriate, nebo respektive s ohledem na příslušný právní systém. Já bych tady chtěla vysvětlit, o co tady jde a vlastně z jakého důvodu jsme zvolili tady toto změní. Konečně bych ráda poděkovala všem stínovým zpravodajům, kteří velmi usilovně pracovali na vytvoření těchto kompromisních pozměňovacích návrhů. Stejně tak bych chtěla poděkovat sekretariátu Eliot. Její pomoc byla opravdu veliká, velice přínosná. Stejně tak bych chtěla využít této příležitosti a poděkovat komisi, Jejich zástupci byli plně k dispozici pro jakékoliv vysvětlení, jakékoliv vyjasnění když jsme narazili na nějaké problémy mm, či otázky, kde bylo potřeba ještě další vyjasnění. Takže děkuji. Děkuji vám všem mnohokrát za spolupráci. Thank you. Děkuji vám. Pan Christiansen. Tak for det, fru formand. Og først og fremmest vil jeg også gerne... Děkuji vám, paní předsedkyně, rád bych eh, poděkoval paní zpravodajce Edith Bauer. za spolupráci v průběhu celého tohoto postupu. Jednalo se o velice širokou oblast, která byla probrána v krátkém časovém horizontu a jednalo se o skutečně dobrou spolupráci. Chtěla bych zdůraznit několik bodů eh, těch, kterých bylo dosaženo. Tato směrnice je směrnicí pro eh, zaměstnance, která má zajistit mobilitu, jejich práva a rovné zacházení se eh, zaměstnancem, s pracovníky, eh, ať už se rozhodnou pro kteroukoliv zemi v EU. Důležitá je úloha sociálních partnerů. Podívejme se konkrétně na některé eh, kompromisy, které se potýkají s výzvami, například v kompromisu návrhu D. Tam zdůrazňujeme, že tato směrnice by měla brát v úvahu stávající eh, pravidla, která zajišťují svobodný pohyb. A důležité je, aby nové struktury nepostihovaly již eh, vytvořené struktury nebo orgány. A to je věc také pro naše sociální eh, partnery. Tím, že bychom vytvářeli více orgánů, eh, přispívali bychom eh, ke zmatku pro zahraniční pracovníky. Sociální partneři by také měli mít příležitost vstupovat do kolektivních dohod zaměřených na dosažení slušných podmínek a mest to je důležité zajistit, je, za, je zapotřebí zajistit, aby byla rovná práva, rovné zacházení. A také to, aby e, zaměstnanci měli takové výplatnice, kterým budou snadno rozumět. Pak je tu kompromis paní e, Bauer, který také podporuje EPP a ten je věnován 29. Eh, režimu HD. Pokud to je nějaký dobrovolný eh, režim, tak nevím, zda se dá hovořit o nějakém paralelním režimu pro sociální zabezpečení. Nevím, zda je proto právní možnost. Neměli bychom vytvářet další vedlejší eh, režim vedle, toho, vedle těch 28 které již zde jsou. Takže se chci zeptat, jaké tendence se zde mohou objevit. Nechtěli bychom eh, dospět do nějakých problémů, takže já budu v tomto případě proti. Ale nicméně chci prohlásit, že eh, spolupráce byla opravdu velice dobrá nad touto zprávou a děkuji ještě jednou paní zpravodajce. Pan Filip Debaka. Um, Děkuji, paní předsedkyně, bude to velice stručné. Především chci poděkovat paní zpravodajce za velice konstruktivní a dobrou spolupráci. Myslím, že jsme velice rychle postoupili k, velice dobrým kompromisům. Myslím, že je velmi jasné, že jsme se zabývali velmi eh, důležitým tématem mnoho podniků, malých, eh, středních i velkých expanduje nebo se eh, různě pohybuje po Evropě a práva pracujících, práva zaměstnanců eh, by také měly mít eh, svoji záruku v tomto systému. Tato zpráva, myslím, že je velice vyvážená. Můžeme podpořit všechny kompromisy kromě jednoho, a to je K. Ten je pro nás velmi obtížný. Myslím, že nejsme jediná politická skupina, Ehm, ještě jiní eh, poslanci asi budou mít s tímto kompromisním návrhem problém, ale myslím, že jsme stejně dosáhli velice široké shody a důležité je, aby Evropský mm, parlament vyslal jasný signál našim podnikům a ostatním evropským institucím, že jsme opředu v první linii těchto diskuzí a eh, pokračujeme dál v tomto tématu. Paní Anneliesen. Thank you. Děkuji. Také bych ráda poděkovala paní eh, Bauer a všem stínovým zpravodajům za spolupráci. Tato eh, směrnice nenapravuje některé ze základních problémů, které zde existují s mobilitou pracovníků v EU, může pomoci eh, k, fun- k lepšímu fungování jejich práv a doufám, že bude velice užitečná budou lépe informováni, budou se lépe moci obracet eh, o pomoc v případě diskriminace. Bude tu orgán, který se bude zabývat rovností, eh, takže eh, ten bude moci pracovat například se skupinami pracovníků. Podařilo se nám zlepšit text komise i v tomto směru a já doufám, že v praxi bude tento text fungovat inkluzivně, takže všichni pracující eh, budou mít příspě, eh, přístup ke svým právům, ať už jsou kdekoliv. Chci skutečně poděkovat Evropské komisi při této příležitosti, která byla velice nápomocná a vysvětlovala nám eh, ono složité právní prostředí, kterého se tato směrnice týká. Děkuji. Rada bych předala slovo komisi. Je to pan Mor? Je tady? Koncisas. Ano, děkuji paní předsedkyně. My vlastně nemáme nic, co bychom mohli dodat. Je pravda, že je to velmi důležitý návrh směrnice, který umožní eh, realizovat eh, právo pracovníků a členů jejich rodin při volném pohybu eh, Evropskou unii. Sledujeme s potěšením debatu v tomto výboru a v celém plénu. Thank you. Then I will give... Děkuji, předám slovo ještě zpět eh, paní zpravodajce. Děkuji vám. Nemám eh, toho mnoho, co bych dodala snad eh, ke, ke všem kolegům, kteří přispěli k pozměňovacím návrhům a stínovým zpravodajům, kteří opravdu usilovali o to, abychom dosáhli kompromisu. Všem bych ráda poděkovala a také bych ráda poděkovala našim poradcům, protože i oni usilovně s námi spolupracovali. Děkuji. Budeme hlasovat dnes o této zprávě. A můžeme přejít dalšímu bodu na pořadu jednání. A to je vyjednávání s radou o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci EFG. Paní Hakines je zpravodajkou. Ráda bych vás ale informovala o dosavadních výsledcích. Poslední neformální trialog 13.9. Eh, dosáhl předběžné dohody, byl schválen balíček 11. října a výbor EMPL bude hlasovat dnes. Hlavní body dohody obsahují Zaprvé fond bude jednat v případě eh, nadbytečnosti, způsob globalizací nebo finanční ekonomické krize. A nejsou, pak tu jsou ještě specifická opatření pro zemědělce, eh, rybolov, eh, se bude týkat všech kontraktů a bude, budou tam zašleny všechny druhy kontraktů, ať už tedy OSVČ, mm, smlouvy na dobu určitou i neurčitou. 30 až 40 eh, celkového mm, balíčku budou tyto náklady. Rozpočtový orgán bude mít jeden měsíc místo šesti týdnů, aby se rozhodl o mobilizaci eh, fondů v jednotlivých případech. Paní Marin Harkins není, proto mne požádala, abych promluvila k té této věci. Ráda bych především, cituji, se omluvila kolegům, že nemohu být přítomná. Eh, musela jsem eh, odjet. Chci také poděkovat všem kolegům za jejich neutuchající úsilí eh, na práci, v práci na tomto fondu a také děkuji všem stínovým zpravodajům a dalším kolegům za úsobnou práci na trialogu. Věřím, že ty změny, které jsme vyjednali, e, zlepší tento text a přinesou vyšší evropskou přenohodnotu fondu. Nejvýznamnější změnou oproti původnímu návrhu komise je začlenění to jsou e, takzvaný net, eh, neboli mladí lidé, kteří nejsou ani vzděláváni, ani nemají práci. Eh, potom je to otázka NUC eh, regionů, kterou je třeba začlenit, ale dos- podařilo se dosáhnout kompromisu ohledně geografických geografického začlenění a Mm, nadbytečných pracovníků v geograficky souvisejících eh, regionech. Podařilo se nám dosáhnout spofinancování 60 a chceme dosáhnout eh, chceme dosáhnout lepší situaci a chceme jednoduchou spolufi, jednoduchý, jednoduchou spolufinancovací sazbu 60%. Eh, finanční prostředky budou zasrpeny na 35% celkové, celkových nákladů na balíček. Reagujeme také na zprávu výboru regionu a vyjednali jsme 15% snížení v oblasti zvláštních prostředků oproti 50%, na které navrhoval komisa a parlament. Také se nám podařilo najít eh, časový rámec pro zhodnocení projektů, jinak ho definovat, aby to nebyl tedy ten otevřený proces, jak původně chtěla. Rada všechny druhy eh, všechny druhy kontraktů, včetně kontraktů s agenturami, budou zašleněni. A OSVČ jsme zajistili, zajistili, aby i v případě tedy eh, zde byli i osobeče, kteří e, zaměstnávají nevíce než 10 e, pracovníků. Nejsou tu žádná zvláštní opatření pro zemědělství a pro pokrytí nadbytečných pracovních míst. Přeje si někdo k tomuto promluvit? Paní Bauer a potom další kolegové. Thank you so much. Uh... Děkuji mnohokrát. Já bych ráda ocenila práci paní Harkinové a také paní Beres, protože jsem ta jednání sledovala a mohu říct, že to byla jedna z nejobtížnějších jednání, kterých jsem se kdy zúčastnila. Velmi často to už bylo opravdu na hraně. Bylo to opravdu vyhraněné. Buď a nebo. Spochybňovala se již samotná existence těchto fondů. To, co jste zmínila vy, nezaměstnanost mladých, hledání řešení pro nezaměstnanost mladých, tak eh, to, co jsme nikdy neprojednávali v rámci této směrnice, abych pravdu řekla, tak ze strany rady to bylo stanoveno jako podmínka, aby byla odblokována, odstraněna ta blokující menšina. Byla to tedy opravdu jedna z nejtěžších jednání. Já musím říct, že nejsem příliš spokojená s tím výsledkem. protože jsme ty fondy nastavili trochu lépe, ale prostě kompromis je kompromis a někdy to bylo opravdu mimořádně obtížné. Mimořádně obtížné vůbec dosáhnout s radou kompromisu. Chtěla bych tedy ještě jednou zopakovat. Všichni, kdo byli do těch jednání zapojeni, se snažili ze všech sil, aby bylo dosaženo nějakého kompromisu, aby bylo dosaženo nejlepšího možného kompromisu. A ta práce byla opravdu mimořádně složitá. Děkuji. Thank you. Děkuji, Federik Táden. Děkuji, paní předsedkyně. Jen stručně chtěl bych se připojit k tomu, co již bylo řečeno ohledně ocenění paní Harkin. Jsem velmi rád, že tato dohoda byla přece jenom realizována, i když zpočátku to vypadalo poněkud jinak a téměř ten fond byl ohrožen ve své existenci to, co bylo přečteno eh, jako eh, pozdrav a paní Harkin eh, plně podporuji a domnívám se, že je to velmi pozitivní. Děkuji vám. Mariče Cornelisen, máte slovo. Děkuji. Já bych chtěla jednoznačně souhlasit s panem, Bauer, s panem Dádenem i s paní Bauer. Jednání byla opravdu mimořádně obtížná. Udělali jsme, co bylo možné. Bylo to poměrně překvapivé, když se najednou podařilo vyškrtnout ty zemědělce a zároveň nám ale naklidně přistáli ti mladí, lid, mladí lidé. To bylo poměrně zvláštní, aby to takto dopadlo s tím fondem, ale eh, v rámci kompromisu jsme museli akceptovat ty mladé lidi a já doufám, že ty finanční prostředky budou v členských státech využity rozumně. Budou tam mm, určité změny oproti stávajícímu fondu. Doufám, že to bude všechno rychlejší, že se to bude mm, lépe využívat a bude to lépe zacílené na ty pracovníky, kteří tuto podporu potřebují nejvíce. Doufám, že to bude odhlasováno. Děkuji. Uh, thank you so much. Um... Děkuji mnohokrát. Děkuji vám všem za vaše připomínky a paní Harkinová vám ještě jednou všem děkuje za dobrou spolupráci. Dále pojďme k bodu 12 pořadu jednání, což je finanční účast zaměstnanců na ziscích společnosti. Zde je zpravodajem pan Filip Benien a jedná se o první projednání pozměňovacích návrhů, 98 pozměňovacích návrhů. Takže File, máš slovo. Uh, ano, děkuji. Já jsem se domníval, že toto budeme probírat až po hlasování, ale v pořádku. Děkuji první řadě bych chtěl poděkovat kolegům za pozměňovací návrhy předložené k této zprávě. Jich poměrně hodně, většina z nich je kladná, pozitivní, ne všechny, ale většina ano. A většina z těch pozměňovacích návrhů odráží ten obecný přístup, který se snažím e, prosazovat. A také jsem rád za ty diskuse, které proběhly s kolegy při práci na této zprávě. Já jsem také předložil několik pozměňovacích návrhů, abych vyjasnil některé nejasnosti, které se objevily po vypracování návrhu zprávy abychom odstranili rozdíly mezi velkými podniky, malými a středními podniky. Také jsem tam vložil druhý odstavec, abychom vysvětlili, že status podniku velmi často může ovlivnit ten model finanční účasti také jsem předložil eh, dva návrhy týkající se nejlepší praxe u finanční části zaměstnanců. Já mm, se domnívám, já jsem přesvědčen, že na základě těch pozměňovacích návrhů, které dorazily, se nám podaří dosáhnout kompromisu k většině těch klíčových oblastí. Možná tam bude jedna, dvě poněkud problematické věci, ale věřím, že se nám kompromisu podaří dosáhnout tomu 29. režimu, což je asi jedna z těch kontroverzních oblastí, tak eh, chtěl bych říci, že mm, my tady ve zprávě eh, žádáme o studii komise. Je to studie, která by měla zajistit tu proveditelnost, také aby bylo provedeno posouzení dopadů na základě výsledků takové případné studie. Určitě nevoláme potom, aby toto bylo nyní prováděno. Skutečně chceme jenom, aby byla provedena studie o praktick- možnosti praktické realizace tady této věci. Čili ještě opakuji, chceme jenom studii, Také bych chtěl ujistit kolegy, že jsem se snažil vyjasnit ten text v tom smyslu, že nebudou, nebude dotčeno práv, pracovně právní legislativa a fiskální právo. A také jsem se snažil tam zahrnout eh, příklady dobré praxe každého typu podniků. Rovněž cílem toho režimu by mělo být zlepšit transparentnost a přístup k informacím. Věřím, že tento rámec může přinést přidanou hodnotu ke stávajícím režimům, a to zejména e, pro ty podniky, které působí na národní úrovni. Věřím, že se nám tady podaří dosáhnout kompromisu. Rovněž vím, že někteří kolegové byli znepokojeni tím, že tady tyto systémy, tyto režimy by mohly něk- pro některé pracovníky přinést určité nežádoucí dopady. A já jsem se tam snažil tady, aby tam byly také zahrnuty určité bezpečnostní mechanismy, určité pojistky. Samozřejmě akceptujeme, je tam určité riziko, souvisí s tím určité riziko, ale v té úvodní zprávě jsem se snažil uh, formulovat to tak, aby ta míra rizika, ten typ rizika určitě byly uvedeny. Čili nejde o to, že riziko bychom mohli úplně eliminovat, ale věřím, že to riziko můžeme při nejmenším výrazně snížit. Každopádně bych chtěl zdůraznit, že tato zpráva má velmi, eh, vyznívá ve velmi pozitivním duchu a určitě věřím, že tady tyto systémy mohou pracovníkům, zaměstnancům i zaměstnavatelům přinést řadu přínosů. Děkuji a slovo má Evelyn Regner. Děkuji, paní předsedkyně. Já patřím k těm osobám, které eh, předložili poměrně hodně změňovacích návrhů, bylo jich 35. Eh, Musím však potrhnout, že spolupráce se spravodajem probíhala skvělým způsobem a bez problémů a to, že ten veliký počet pozměňovacích návrhů byl předložen, je dáno tím, že jsou jsou zde eh, určité červené eh, linky, které eh, se táhnou celou zprávou a které já také zdůrazňuji. První takové téma je téma spolurozhodování zaměstnanců. Hovoříme o finanční účasti zaměstnanců a proto je také jasné to, že ti, kteří jsou zapojeni, kterých se to týká, musí mít právo na informace, na konzultace a k tomu patří víceméně také to, že zaměstnanci musí dostat určitý hlas ve vedení podniku a převzít tudíž také určitou odpovědnost. Jsou tedy začleněni co by sociální partneři a dle jednotlivých systémů také odborové organizace. Druhá červená čára, která se táhne těmito návrhy, se týká rizik této finanční účasti. Pan Benion se celkem koncentroval na šance a realizovat tyto šance je velmi důležité. Nemusíme být vždy jenom obezřetní, spíš je dobré vyvíjet nové kreativní modely, což musíme zdůraznit. Ale já bych chtěla také zdůraznit to, že zde existuje určité riziko. Jedná se o zaměstnance, kteří by mohli přijít o práci, to se může stát každému, ale nesli by dvojnásobné riziko, že by tedy přišlo i přišli i o ten svůj kapitál, takže je nutné skutečně být opatrný. Je to dobré téma, ale musíme být obezřetní. A dostávám se k těm eh, rozhodujícím bodům, které pan Benion zdůraznil, a sice to je ten 29. 20. režim. Eh, já jsem se zpočátku domnívala, že se tím zabýváme již velmi dlouho, eh, že bychom měli pokročit, ale skutečně je tomu tak, že ty nejrůznější národní systémy vyžadují to, abychom byli poněkud zdrženliví. Viděla jsem také, když jsem se dívala na pozměnící návrhy ostatních kolegů, že tam některé návrhy jsou, eh, které naznačují, že bychom se měli vzdát tohoto toho 29. režimu. Já jsem byla také zpočátku trošku opatrná, měli bychom k tomu eh, spíš směřovat, ale pomalu a zdrženlivě. Já se domnívám, že je nutné vždy vyžadovat studie z komise. Když na takovém tématu pracujeme, tak je dobré mít něco, eh, abychom pr- vše promysleli eh, dostatečně, abychom tedy nešli nějakým nesprávným eh, směrem. A já se domnívám, že nyní ještě nejsme v té době, v tom okamžiku, kdybychom ten 29. režim měli skutečně prosazovat. Měli bychom nejdříve na národní úrovni získávat další zkušenosti. Děkuji. Děkuji. Nemáme žádné další řečníky na seznamu, takže slovo má komise. Je to paní Pačela nebo pan Hepken, kteří by se chtěli vyjádřit? Nikdo z vás se nechce vyjádřit, prosím. But the commission has no. Děkuji, komise k tomu nemá žádné poznámky. Děkuji vám za příležitost promluvit. Bien, alors je vous remercie. Donc on... Dobře, děkuji. Takže pozměňovací návrhy a kompromisní návrhy budeme projednávat, ale nejdříve dávám slovo také pravodají. Chcete se k tomu ještě vyjádřit? Proto velice stručně děkuji paní Regner za její poznámky. Už jsem řekl, že mojí hlavní partnerkou eh, v diskuzi nad tímto tématem a její e, vlastní poznámky také odrážely moje vlastní e, myšlenky a došli jsme k velmi dobrým kompromisům. Dobrá. E, takže jsme skutečně velmi kritičtí v této záležitosti. Pozmojací návrhy budou projednávány 27. listopadu, hlasovat se bude 5. prosince a potom na plénu to bude v lednu nebo v únoru. Bod čtyři, na pořadu jednání nás vede k tomu, abychom se podívali na návrh usnesení které bychom chtěli eh, přijmout eh, na plenárním zasedání v listopadu ohledně eh, sociálního rozměru hospodářské a měnové unie. Bude předložena ústní otázka komisi. Já jsem nebyla přítomna při hlasování o této otázce. Je mi líto, že jsme ve výboru nebyli schopni připravit takovouto ústní otázku také na adresu adresu rady ale e, můžeme se tedy obrátit na komisi. Po třech evropských radách, e, kde takovéto usnesení bylo požádáno, se nyní dostáváme na pořad jednání rady Eh, dobrá. Tato otázka bude v komisi, ale mm, domnívám se, že eh, spíše bychom se měli obrátit na radu, protože tam je eh, tato budoucí otázka předkládána. Na základě návrhu usnesení jsme dostali 124 pozměňovacích návrhů a včera jsme s pomocí všech eh, odpovědných osob z eh, politických skupin eh, dokázali připravit 20 kompromisních návrhů, které nám, myslím, umožní dojít ke zcela jasnému stanovisku v této otázce. Když se podíváme na tyto kompromisní návrhy, pak berou Eh, na vědomí eh, eh, sdělení komise k této otázce a umožní postupovat na tomto základě i na základě kritérií komise. Komise by měla tyto indikátory rovněž vzít eh, v potaz. Jde například o možnost eh, začlenit otázku chudoby dětí, eh, otázku osob bez přístřeší a podobně, což jsou otázky, ve kterých jsme dosáhli určitého koncenzu. Dále jsme také přispěli k formulaci indikátorů a stanovení sociálních partnerů. Předsednictvo Evropského parlamentu je rovněž důležitým prvkem, jeho stanoviska musí být zohledněna. Nebudu tedy eh, hovořit o detailech těch 20 kompromisních návrhů, ale děkuji politickým skupinám za snahu dosáhnout těchto kompromisů, které mohou být také podpořeny. Kromě těchto kompromisů však máme celou řadu odstavců v původním textu eh, návrhu usnesení, které byly staženy. Máme na mysli především bod Q a odstavce 10, pardon, 9 a 10. To znamená, že pozměňovací návrhy, které eh, se vztahují k těmto odstavcům, eh, odpadnou. Paní Cornelisen žádá o slovo, potom kolega Ory a kolega Serkas. Thank you, Mrs. Chair. Děkuji, paní předsedkyně bylo jasné, že názory mezi politickými skupinami i uvnitř některých politických skupin se velmi liší a bylo pro mě docela zklamáním včera večer na setkání s nových zpravodajů, že ten výsledek je mnohem slabší než eh, ten původní. Myslím, že žádáme o sociální indikátory, aby měly stejnou eh, nebo rovnou eh, pozici. A teď eh, vidíme v době, kdy se máme zabývat právě hospodářstvím a zprávou ekonomiky, zaměstnaností, vidíme, že narůstá nerovnost, ale nezdá se, že by s tím někdo něco dělal. Prostě tomu nerozumím, jak se toto dá obhájit eh, před eh, občany, kteří trpí nezaměstnaností a chudobou a čelím každý den. Nicméně to budou tyto, tato usnesení, budeme muset diskutovat o řečnicích na plenární zasedání, eh, protože by bylo směšné, kdyby rada a komise se vydali vpřed a my bychom zůstali jako parlament stranou.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 že potřebujeme mít sociální rozměr v Evropské unii, v Evropské měnové unii, ale pak je tu i dohoda, která neumožňuje to, co bylo stanoveno jako povinnosti pro členské státy, protože se jedná v některých případech o vnitrostátní eh, kompetence. Jsou tu tedy dvě dvě otázky, které stojí proti sobě v očích eh, eh, vedoucích představitelů státu a vlád. Nakonec se nám podařilo dosáhnout určitého kompromisu. Eh, velkou část může naše politická skupina podpořit. E, F a L, ale ty podpořit nemůžeme. Kompromisy E, F, L. A ještě tu máme jeden bod, který nám připadá velmi důležitý a na něm bude záviset naše závěrečné hlasování. A to je 109, pozměňovací návrh 109. My máme za to, že ještě není vhodné a že není šance eh, vhodná k tomu, abychom vytvořili evropský režim eh, v této oblasti. Tedy eh, možný režim pro hm, podporu v nezaměstnanosti na evropské úrovni. Ten tedy podpořit nemůžeme. Děkuji, pan Serkas a pak Filip de Baker. Oh, ah, sorry. okay. Muchas gracias. Y... Alejandro Serkis. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo empiezo por decir... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Předtím, než pohovořím o usnesení jako takovém, měl bych poznámku k jedné nedořešené věci. My jsme trochu pokročili, ale říkal jsem si, zda se nám podaří dosáhnout dohody také s radou, protože Řekněme si to upřímně, je to poněkud e, zvláštní, že se nám nedaří dosáhnout dohody s radou, neboť celá řada tady těchto otázek bude muset být vyřešena a podpořena členskými státy. V listopadu, do listopadu se nám to zatím nepodařilo, ale přesto pořád je tady ještě otevřená ta možnost, abychom požádali radu, aby byla také přítomna té rozpravy a já myslím, že to je cesta, kterou bychom se měli vydat v nadcházejících dnech. Co se týče usnesení, souhlasím s tou otázkou kompromisu. Často to tak bývá v případě takto složitých témat. Záleží, jak se na to podíváte. Je ta sklenice z poloviny plná nebo z poloviny prázdná? Celá řada těch eh, pozměňovacích návrhů splnila to, co jsem si představoval i já. Ta rada zase musela odpadnout, protože jsou to věci, které jsme kritizovali během posledních několika let. Kritizovali jsme velmi často právě tu nedostatečnou rovnováhu mezi ekonomickými a sociálními aspekty evropského semestru. Ovšem hm, EPP si nepřeje už toto dále prosazovat, takže možná se spíš dá říct, že ta sklenice je naopak z poloviny plná, ne prázdná. Také tady navazujeme na to, co říkala komise, voláme po tom sociálním pilíři mm, a věřím, že se nám podařilo v řadě těch kompromisů pokročit dopředu. Stejně tak jsme ale udělali také velké e, oběti a doufám, že nás nečekají nějaká nepříjemná opat- e, překvapení z dlouhodobého hlediska. Myslím, že to bylo velmi jasné včera když jsme projednávali ten kompromis Q, který se týká automatických systémů, já věřím, že dosáhneme podpory, když se to dostane na plenárku a doufám, že náš výbor k tomu přistoupí co nejaktivněji. A stejně tak, že budou zohledněny také obavy všech těch, kdo jsou postiženi krizí, všech těch, kdo mají problém nalézt eh, slušnou práci za slušné peníze. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych chtěl poděkovat za dobrou a rychlou spolupráci a také za to včerejší jednání, kde jsme podařili, se nám podařilo dosáhnout kompromisu a věřím, že tady máme usnesení, které je poměrně vyvážené. Samozřejmě někteří lidé chtěli jít ještě dále, pro některé naopak to zašlo až příliš daleko. Věřím tedy, že byla nalezena správná rovnováha. Jak bylo řečeno již včera večer během setkání stínových zpravodajů, my můžeme podpořit většinu těch kompromisních návrhů. Je zde několik, které, které podpořit nemůžeme, a to je C, F, a U a ještě některé. Eh, my jsme včera večer hodně debatovali o některých těchto návrzích, o těchto kompromisech. A vypadá to, že ta 109 a 124 jsou skutečně e, věci, které pro nás, u kterých pro nás svítí červené světlo. E, je opravdu potřeba se podívat na to, jak ty sociální indikátory budou nastaveny. Ono je to také na členských státech, aby zajistili, že budou učiněna příslušná opatření nejenom z krátkodobého, ale zejména také z dlouhodobého hlediska. A to je velmi důležité, abychom vyslali tento signál. Nicméně doufám, že se nám během hlasování podaří nalézt schodu, že podpoříme tento návrh usnesení. Byl by to opravdu velmi důležitý signál vyslaný od parlamentu směrem ke komisi a radě, takže snad to dotáhneme do úspěšného konce. Děkuji. Děkuji za tyto příspěvky které odpovídají těm jednáním ze včerejšího večera. Já bych chtěla využít tohoto okamžiku proto, abych se vrátila k eh, nejvíce kontroverznějšímu bodu eh, je zde otázka, co se udělá s těmi indikátory. Ale v této oblasti jsme na cestě, která nebude jednoduchá, ale kde je možné diskutovat. Eh, na druhou stranu však eh, jsou zde další body a tady jsem sledovala po létě, že se změnil směr vyjednávání. A to je bod, o kterém eh, také hovořila strana Sobodných. Je to pozměňující návrh 108 a já bych se k tomu chtěla krátce vyjádřit. Domnívám se totiž, že do léta jsme postupovali v tomto směru. Eh, ty věci se vyjely eh, i v jednotlivých hlavních městech. Eh, otázka minimální náhrady eh, jsou, eh, je otázka málo identifikovaná. V eurozóně nemáme mechanismus solidarity a Vím, že eh, velké snahy již byly vyvinuty ve smyslu tedy snahy o solidaritu a to eh, solidarity eh, pro Španělsko, Portugalsko, Španělsko a celá zóna tak eh, zůstala sevřena. Ale cena této solidarity není podceňována. Vím, že mnohé analýzy probíhají také ve výboru pro měnové záležitosti a také se hovoří o práci trojky v těchto zemích. Ale kromě toho, jsou zde určité mezery ve fungování eh, měnové a hospodářské unie. A to proto, že tato krize eh, nebyla uklidněna na základě opatření, ke kterým se došlo zatím. Ještě existují určité eh, postupy solidarity mezi bankami, ale nikoli v solidarity mezi členskými státy. E, postupuje se se šesti balíčkem, dvou balíčkem, e, kompaktem a tak dále, čili je zde celá spousta opatření. Ale pokud eurozóna má přežít, což je v zájmu všech 28 států EU, je nezbytné, aby vznikly skutečné mechanismy solidarity. Debata debatovalo se o určitém Eh, rozdělení a spoluodpovědnosti za dluhy. Tato debata ještě existuje a zde byla také předložena určitá analýza. Eh, my jsme také debatovali v rámci slyšení o těchto mechanismech. Eh, od roku 2010 tedy vidíme určitou lekci. A sice pokud nebudeme mít automatické stabilit, stabilizátory, stabilizátory, tak bude situace stále horší. A eurozóna eh, přitom je velmi dobře vybavená eh, aby byla odelnější krizovým jevům. Od roku 2010 však vidíme, že strategie eh, pro rozpočtovou konsolidaci zničily eh, eh, onen základ pro tyto mechanismy. Je to tedy určitá kvadraturu kruhu, kterou musíme opustit. V tomto návrhu usnesení máme také možné návrhy eh, určitých možností. Eh, není to tedy řešení jako takové, ale komise by měla udělat svou práci a měla by vypracovat zelenou knihu, aby také lépe informovala eh, veřejnost. Nejde o to, aby se pracovalo na všech možných návrzích a nápadech. Jde o to, aby byl vytvořen dobrý základ eh, a zatím jsme jej nedostali mnoha řešení vlastně neexistují. Za dnešních podmínek fungování eurozóny není optimální a nebude dostačující konsolidovat deficity těch eh, zadlužených eh, zemí eh, a tak překonat makroekonomické dopady, které se projevují také v sociální a jiné oblasti. Omlouvám se, že jsem hovořila tak dlouho o tomto bodě, ale já se domnívám, že by i toto mělo být klíčovým bodem při eh, projednávání návrhu usnesení. Bohužel jsme zatím nedokázali vyslat další signály v tomto směru. Pokud eh, jsou zde kompromisní návrhy, tak je akceptuji, ale eh, také eh, vyjadřuji své stanovisko. Neotevírám ale debatu. Vy máte tedy technickou poznámku, paní Cornelizen. Ano, je třeba, že mohu souhlasit s některými věcmi z obsahu. Myslím, že potřebujeme mít usnesení na plenárním Eh, zasedání a proto bych ráda ten pozměňovací návrh 109, který je opravdu kontroverzní, eh, nyní stáhla. Děkuji vám, říká paní předsedkyně k bodu 7, tedy budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, eh, které má být předloženo plenárnímu zasedání po rozpravě o otázce k ústnímu zodpovězení. Na tom už jsme se shodli v předchozím hlasování. Je to otázka na komisi. Odstavec 1, tam je pozměňovací návrh I, budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis H, kdo je pro? Ověříme i elektronicky zahajuji elektronické hlasování. Tout le monde a pu voter? Všichni hlasovali? Všichni máte karty hlasovací, všichni jste hlasovali, končím hlasování. 27 pro, 17 proti, nikdo se nezdržel, je tedy přijat kompromisí. Kompromis H, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 50. Eh, Čabaory, 53 Čabaory pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 54 Heinz Becker, kde pro? Proti, zdrželi se, přijat. 55 eh, pro, proti, zdrželi se, přijat. 56 pro, proti, zdrželi se, přijat. 57 pro, proti, zdrželi se. Ověříme elektronicky 57. Heinz Becker. Je zahájeno hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 29 pro, 16 proti. Je to jasně přijato. K ostavci 2 máme kompromisní návrh je od tří politických skupin. Kdo pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 58 od zeleníka kompromisu G, kde pro? 58, kde pro? Proti? Strželi se? Myslím, že je to zamítnuto. Ověříme elektronicky 58. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 20 pro, 25 proti, ano, je to skutečně zamítnuto. Pozměňovací návrh 63, Heinz Becker pro, proti, zdrželi se, přijat. 64 od zelených jde pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 65 Heinz Becker pro, proti, zdrželi se, ověříme 65. Um, ehm, amendement 65. Končím hlasování. 22 pro, 23 proti, je zamítnut. Bylo dobře, že jsme to ověřili. Ale pan Becker nemusí plakat, už měl hodně velký úspěch. Ostavec 3. Máme několik pozměvacích návrhů na zrušení. Kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromisní návrh K. Kde pro, proti, zdrželi se. Přijat. 72. Ústní pozměňovací návrh je přijat s pravdejkou. Kdo je pro 72? Proti zdrželi se přijat. Ostavec ještě ne. Já jsem tu zapomněla. 69 a 70 byly kompatibilní s 69. Alejandro Sirkas, kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnut 70 pro, proti, zdrželi se zamítnut. A nyní posledec 5. 73 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromisní návrh L. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Ověříme to. Ověřujeme kompromisní návrh L od SAD zelených. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 32 pro, 13 proti, je to jasně přijato. Sedmdesát osm, pro? proti, zdrželi se, zamítnut. 79, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 80, je to zrušení, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromisní návrh M od čtyř politických skupin pro, proti, zdrželi se, přijat. Odstavec 7. Kompromisní návrh N. Čtyři politické skupiny. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A poté 87. Heinsberger. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Odstavec 8. Kompromisní návrh O. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 88. Alejandro Serkas. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnut. Eh, devítka byla stažena, takže po devítce. 96. Alejandro Serkás, kde pro? Proti. Drželi se. Myslím, že je to zamítnuto, ale elektronicky zkontrolujeme 96. Ne, já, já myslím, že to je přijato, ale my to ověříme. Zahajuji hlasování o 96. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 37 pro, 8 proti. To nevím, kam jsem se dívala, to je jasně přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, jasně zamítnout. A nyní odstavec 10, ten byl stažen, budeme hlasovat o odstavci 11 Pozměňovací návrhy 102 a 103, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuty. 104 Alejandro Serkas, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnut Kde pro původní text? Pro... Proč? Protože ne, není zapotřebí, dobře. Takže odstavec 11 byl přijat v původní verzi. Odstavec 12. Tři pozměňovací návrhy 105, 106, 107 společně pro, proti, zdrželi se zamítnuty. Kompromisní návrh P od EPP, SAD a Zelených. Dobře. Zahajuji hlasování, ověříme. Le vote Končím hlasování. 23 pro, 21 proti. To znamená, že kompromisní návrh odpadá EPP, eh, e SAD a Zelení. Eh, jste připravili společný text a to mě překvapuje. A překvapuje mě, že, ne, že jsem nebyla informována o změně eh, politické pozice skupiny před hlasováním. No, my, si vous votez, écoutez. Eh. Poslechněte, když budete hlasovat eh, eh, o zrušení textu k nějakému odstavci, tak potom nemůžete hlasovat o kompromisním návrhu. Děkuji. Musím říct, že i já jsem poněkud překvapen, protože tento způsob hlasování je matoucí, mate členy mé politické skupiny, protože obvykle se začíná tím, že se hlasuje o kompromisech. Měli jsme nejprve hlasovat o kompromisních návrzích a následně o pozměňovacích návrzích. Protože kompromisní návrhy by měly e, převážit nad žádostmi o vyškrtnutí. A myslím, že řada lidí je teď zmatena. Děkuji. Můžeme o kompromisním návrhu ještě jednou hlasovat, protože eh, tady byla chyba na hlasovacím seznamu. Euh, euh, Paní předsedkyně, Já bych eh, chtěla požádat o opakování hlasování u tohoto kompromisního návrhu. Kompromisního návrhu. P. Pokud máme hlasovat opakovaně, eh, podívejte, hlasovali jsme stopy 106, 107, které byly přijaty, takže Eh, jsme pak nemohli mm, prohlásovat kompromisní návrh. Eh, došlo k určitému zmatku eh, ohledně hlasovacího seznamu. Sekretariát mi řekl, že jsme vždy nejdříve hlasovali ty pozměňovací návrhy, které žádali zrušení nebo vyvazání části textu a pak teprve kompromisní návrhy pokud koordinátoři EPP žádají, abychom ještě jednou hlasovali o 105, 106, 107, ano, můžu to zvážit,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 Většina není proti, eh, je proti eh, automatickému stabilizátoru a nepřeje si toto mít v textu. Takže 105, 106, 107, které byly přehlasovány, nyní odpovídají tomu, eh, co jsme předtím mezi sebou prodiskutovali. To je demokracie, takhle to vypadá. Možná bychom si mohli znovu přečíst ten kompromisní návrh P, tak jak byl vypracován za našeho zasedání včera večer. Kompromis P. A všichni jej máte v ruce. Odpovídá, pane eh, Čabory, přesně tomu, co si přejete, protože eh, litujeme nedostatku úlohy a eh, věci stabilizátoru Eh, z, v textu komise 2. října 2013. Takže ta otázka automaticity nebo zelené knihy není součástí kompromisu B. Madame, yo solicito a los otros coordinadores si se puede repetir el voto Polky. Paní předsedkyně, já bych chtěl požádat, aby se opakovalo toto hlasování. Vždyť je absurdní, aby EPP se nám vypracovalo kompromis a potom eh, mělo jiný eh, pokyn pro hlasování. To přece nejde. Eh, to by vedlo k tomu, že se to neodhlasuje většina poslanců, by nyní tedy nehlasovala tak, jak to vlastně původně chtěli. Eh, pokud eh, nikdo nebude mít eh, námitky, tak bychom měli respektovat většinu v tomto výboru. To je ve smyslu demokracie. Já stále nevidím, proč body 105, 106, 107 neodpovídají kompromisu B. Není to úplně stejné a já se domnívám, že když 105, 106 odhlasujeme, pak můžeme také odhlasovat kompromis B a můžeme s tím souhlasit. Je zde e, námitka proti procedurálnímu postupu? Nikoliv. A můžeme tady hlasovat o kompromisu P. Madam uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem jedna z těch, kteří připravovali tyto návrhy, o kterých jsme hlasovali. Chtěla bych jenom vyjasnit, že e, je zde nás několik, kteří bychom rádi vyškrtli celkově ten odstavec 12. A to hlasování, co teď proběhlo, tak my jsme chtěli toto hlasování, čili teď je zvláštní, abychom to najednou opakovali. Nebo respektive, promiňte, my jsme vyhráli, vyhráli toto hlasování a um, musím říct si, prostě je to zvláštní situace. Někdy ten politický výsledek je takový, že se nelíbí všem, ale bylo to politické hlasování, byl to politický výsledek. Já tady doufám, že ti, kdo prohráli, dokážou přijmout výsledek toho hlasování. No. Moi, je ne vais pas réouvrir une discussion. Já bych nechtěla znovu zahájit tuto debatu. Eh, slyšela jsem návrh pana Oriho, který se týká eh, kompromisu P, to není odstavec 12, nýbrž nový bod, který není nijak eh, spojen s tím, co máme ve 12 a měli bychom tedy o odstavci 12 hlasovat odděleně. Takže kompromis P, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. A nyní po odstavci 12 máme pozměňující návrh 109, tento byl stažen. Odstavec 13, pozměňující návrh 110, to je e, staženo a kompromis Q je kompromisní EPP SD ALD. Kdo je pro 110? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Hlasujeme o kompromisu Q. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Po odstavci 13, 112 Jazlověcka máme zde ústní pozměňovací návrh 112 se změnou, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 113. Kompatibilní s kompromisem O. Hlasujme 113. Kdo pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Odstavec 14. Kompromis R. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 15. Paní Cornelízen. Um, ehm, Ano, ale když se podíváte, tak po kompromisu P se má hlasovat o druhé části pozměňovacích návrhů jako doplně kompromisu P. Týká se to právě té zelené knihy a těch stabilizátorů. A já mám pocit, že o této druhé části jsme nehlasovali. My jsme nikdy nehlasovali tady o tomto doplnění. But, um, we had considered that... Ano, ale my jsme měli eh, za to, že dvanáctka byla vyškrtnuta, takže tuto debatu nemůžeme už znovu otevírat. Já věřím, že všichni budou souhlasit tady s tímto výkladem. Ano, perfektní. Odstavec 15. Dva pozměňovací návrhy na škrtnutí 116 17 žádají o škrtnutí. Dále zde máme kompromis S politických skupin. Kdo je pro 116, 117? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis S čtyř politických skupin. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 108, 119. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 119. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. 21 pro, 19 proti, 4 se zdrželi. Přijato. Odstavec 1620 eh, žádá o škrtnutí, kompromis T, kdo je pro 120, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis T. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní víza 7, ústní pozmaňovací návrh. Hlasujme o víza 7 se změnou pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 1, Cerka, se kde pro, proti, zdržel se přijato. A nyní 15 zelených, je kde pro, proti, zdrželi se přijato. 15a, pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdrželi se přijato. Pod D kompromis A, tří skupin, kde pro, proti, zdržel se, přijato. E, pozměci návrh 6, kde pro, proti, zdrželi se, to ověříme. Ověřujeme šestku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 25 proti. Není to přijato. Pod F, pozměňující návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. G, 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. GA 10, kde pro? Proti, drželi se, přijato. H, kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. E, bod I 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, to ověříme, ověřujeme třináctku. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 22 pro, 22 proti, není to přijato. Hlasujeme i A14, kdo je pro? Proti. Kdo je pro 14? Proti? Takže ověříme 14. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 25 pro, 20 proti, nikdo se nedržel, přijato. M, kompromis C, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. M, A, 17, odpadá. A nyní M, A, pozměňte návrh 18, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. N, 19 navrhuje škrtnout kompromis D. Kdo je pro pozměňující návrh 19? 19, kde pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis D, tří skupin, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. O, tři pozměňovací návrhy 21, 22, 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. To ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 24 pro, 20 Proti? Takže přijato. A nyní P. Tři pozměňovací návrhy stejných autorů. Hlasujme o všech. Jak je pro? Proti? Drželi se? To ověříme. Takže 24, 25, 26 ověřujeme. Zahojí hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 24 ku 19, jeden hlas se zdržel, přijato. Eh, PA 27, kdo je pro? Proti, drželi se, zamítnuto. 28, kdo je pro? Proti, drželi se, zamítnuto. 29, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Q staženo. Hlasujeme o R. Kompromisní návrh E. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. S. 35 a 36. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. T. Ověříme 35 a 36. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 24 pro, 21 proti. Je to přijato. T 37 žádá o škrtnutí 37. kde pro? Proti? Drželi se? To ověříme. 37 ověřujeme. Hlasovali jste, prosím? Končím hlasování. 24 pro, 20 proti. Jeden hlas se zdržel. Přijato. U. 3 pozměňovací návrhy 38, 39, 40. Kdo je pro? tyto návrhy na škrtnutí. Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis F tedy odpadá a dostáváme se, ano, ověříme to. Paní Sary Esaja chce mít jistotu, že vyhrála. 38, 39, 40. Ověřujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 24 pro ku 21 proti, takže přijato. U A43, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Bod V. 44. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Dvojité V, kompromis G, čtyři skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojité V A 47, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. X, dva pozměňovací návrhy, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Nyní hlasujeme o celém textu elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 33 pro, 36 6 proti, 6 hlasů se zdrželo. Děkuji vám a počítáme s podporou zelených. Proto, abychom tuto otázku a také usnesení mohli co nejrychleji předložit plenárnímu zasedání. Nyní budeme pokračovat v pořadu jednání a budeme se zabývat bodem 2, které se týká sdělení předsedkyně. Máme ještě další hlasování. Aha, máme další hlasování. Alors, nous en venons. Euh, nous en venons tout à fait. Takže skutečně je zde mnoho hlasování. Tři další hlasování nás čekají. Takže bod 8. Zde hlasujeme o návrhu stanoviska paní Morin Chartier o finanční alokaci z Evropského sociálního fondu pro některé členské státy. A sice zde máme devět pozměňovacích návrhů, které můžeme odhlasovat en blok. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Celé, eh, celý návrh stanoviska elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 41 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. Takže blahopřejeme eh, naší zpravodajce. A samozřejmě, že toto stanovisko musí být eh, vzato v potaz eh, do Eh, s právy pana Olbrichta ve výboru Regi. Bod 9. Hlasujeme o zprávě paní Bauer ohledně opatření usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků. Článek 1, odstavec 1, zde je kompromis V, čtyř skupin, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Článek 2, odstavec 1, kompromis dvojité V, pro, proti, zdržel se, přijato. Dále bod V, Pozměňovací návrh 13. Spravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Článek 2, odstavec 2, dva pozměňovací návrhy, 106 a 120. Spravodajka je proti, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 2, Odstavec 1, 108 pro, proti, držel se, zamítnuto. Článek 2, odstavec 1, nový pozměňovací návrh 109, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 2, pozměňovací návrhy 21 a 110, kde pro. Ne, nejdříve tedy eh, odsavec 21 výboru FAM, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 110, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. Odstavec 2, eh, článek 2, bod D, Tady máme dva pozměňující návrhy 111 a CVC e, 22. Hlasujeme na jednou pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Hlasujeme tedy o pozměňovacím návrhu 111 odstavec 22. Zároveň, kdo je pro? Tak elektronicky, ano, děláme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 25 pro, 20 proti, takže přijato. 112 odpadá. Ne, je kompatibilní, takže budeme hlasovat. 112, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Článek 2, odstavec 1, bod E, 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. X, čtyř skupin, kde je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. XA tří skupin. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Článek 2, odstavec 2, bod GA 107. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 119. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. nový odstavec 1, eh, kompromis A, čtyři skupin, kdo pro, proti, držel se, přijato. A nyní článek 2 a kompromisní návrh C, pěti skupin pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Z, tří skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis K, čtyř skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis čtyř skupin, různých skupin, kdo je pro, proti, drželi se, Přijato. A nyní článek 3a 127 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Odstavec 25, fam, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3a 128 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 26 odpadá a dostáváme se k bodu C a článek 3, odstavec 2. 135 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 132. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sto třicet tři pro, proti, drželi se, zamítnuto. 134 pro, proti, drželi se, přijato. 136 odpadá, 137 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 139 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis AA, pro, proti, zdrželi se, přijato. Článek 4, kompromis BB, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Otavec 1, 144, pro, proti, drželi se,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 151, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis DD, čtyři skupin, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Eh, FAM, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme 31 eh, výboru FAM. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 20 pro, 20 eh, proti, 4 se zdrželi, takže zamítnuto, ale museli jsme to ověřit. Kompromis G, 4 skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 154. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu. Sedmnáct, paní Bauer, je to pokryto kompromisním návrhem nebo ne? No. Alors nous... Není, takže hlasujeme odděleně. 17, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 155, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 156, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 32. FAM, kde pro? Proti? Držel se zamítnuto. Dva pozměňovací návrhy. Nejdříve EE, e, čtyř skupin, kdo je pro? Proti? Držel se přijato. Dále N, čtyř skupiny, kdo je pro? Proti? Držel se přijato. A po tomto článku 5 kompromis FF, čtyř skupin, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. šest dva pozměňovací návrhy, které jsou identické, 165, 33 FAM, kde pro, proti, zdrželi se, Přijato. To ověříme. Článek 6, nadpis. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 to je pro, 19 proti, jeden hlas se zdržel, takže skutečně přijato. Kompromis GG, čtyři skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní dva identické návrhy 170 a 35 FEM. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 171. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis H, B, dvě skupiny. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To ověříme. Ověřujeme kompromis H, B. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. 23 hlasů pro, 22 proti, je to přijato. Článek 7, 174, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 FAM, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh H kde pro, proti, zdrželi se, přijato. S, čtyři skupiny, pro, proti, zdrželi se, přijato. Článek 7, dva pozměňovací návrhy, které jsou identické. 183 a 38 FAM. Hlasujeme na jedno, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 184 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 odpadá a 185. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 186. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 187. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 188 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 189 pro, proti, zdrželi se, přijato. To ověřujeme. 189 zahajuji hlasování. Tout le monde a pu voter. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 25 pro, 20 proti, nikdo se nezdržel, takže přijato. A nyní 190. Ohledně článku 8, kompatibilní s 189, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 191. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Ověřujeme 191. Zahoji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 20 pro, 21 proti. Nikdo se nezdržel, takže zamítnuto. 191. Kdo je pro? Promiňte, 192. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 23 odpadá. Hlasujeme 193. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 194 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dva pozměňovací návrhy, 195 a 196. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to přijato, ale musíme to ověřit. Takže ověřujeme 195, 196. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 24 pro, 19 proti, 2 hlasy se zdrželi, takže přijato. A nyní bod 2, kompromis B, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 33, 35 pro, proti, drželi se zamítnuto. 3 fam, kde pro, proti, drželi se zamítnuto. 4, dva identické návrhy, 36 a 4 fam, kde pro, Proti? Drželi se? Zamítnuto. Třicet sedm. Takže ověřujeme 36 a 4. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 25 pro, 20 proti. Měli jste pravdu, je to přijato. Budeme hlasovat o 37. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 5 D, Pět politických skupin, pro, proti, přijato. ní 6, E, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6. Pozměňovací návrh 44. Kdo, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme to. Ověřujeme elektronické 44, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Máme jednoho skup, čili skupiny SED navíc. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Končím hlasování. 24 pro, 19 proti, 2 se zdrželi. 7 F, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 8, 7, kdo je pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9, pozměňovací návrh G, kompromisní, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. K desíce, 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 11H, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 i, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 12, Ostavec 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13, Ostavec 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14, 72, 71, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14, 73. A další související jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15, kompromisní návrh L, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 16, 67. Ungurianu, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 17, 78, kdo pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme. 68 ověřujeme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 27 pro, 13 proti, 4 se zdrželi. Přijat 18, dvě, dva identické pozměňovací návrhy. Edith Bauer, 12 od FEM, kdo je pro? Proti, Přijato. 18M, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 70, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Za 18 tam odpadá. Máme u 19 kompromisní návrh O. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 20 M. Kdo je pro? Proti? Přijato. 21 úvodní ustanovení, kompromis návrh Q. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh R. Od tří politických skupin. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 22. Pozměňovací návrhy odpadají. A máme tam desítku zpravodajky pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Stále zde e, ostavec 14 od FEM, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 23, kompromisní návrh eh, Y, pro proti, zdrželi se. U, e, přijato. 24, 76, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 26, dva identické pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnuty. 27 pozměňovací návrh 96 pro, Handel proti, zdrželi se zamítnuto. Dva identické pozměňovací návrhy. Výbor eh, FEM a Cornelisen, kdo pro, proti, zdrželi se zamítnuty. 27 Kristensen, kde pro? proti, zdrželi se, přijato. Celý návrh zprávy budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 41 pro, dva se zdrželi, dva jsou proti. Nyní budeme hlasovat o legislativním e, návrhu, tak jak byl pozměněn. A nyní opět hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 41 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. a nyní eh, mandát eh, k vyjednávání. K tomu potřebujeme mm, kvalifikovanou většinu z výboru EMPL a sociální věcí. To je 26 poslanců. To znamená, že zde bude mandát pro vyjednávání. Bude tam předsedkyně eh, paní Bauer, paní Kristensen, pan Filip de Baker, Marie-Lise Cornelissen, Thomas Hendel a Milan Cabrnoch, ECR. Nyní budeme elektronicky hlasovat o tomto návrhu. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 40 pro, jeden proti, čtyři se zdrželi. Blahopřejeme paní zpravodajce. A přejeme jí hodně úspěchu při vyjednávání. Nous en venons à notre dernier vote. Čeká nás poslední hlasování. Kompromisním balíčku jedná se tady o vyjednávání budoucího legislativního rámce pro fond přizpůsobení se globalizaci. Naší zpravodajkou byla paní Marian Harkin v tomto případě. A já vám nyní navrhuji, abychom hlasovali o celém tomto textu na základě závěru vyjednávání mezi e- Evropským parlamentem a radou v průběhu trialogu 30. září potvrzeného dopisem Koreperu. A 11. října to bylo potvrzeno. Zahajuji hlasování. Tout le monde a pu voter? Všichni hlasovali. Končím hlasování. 38 pro, 2 proti a 3 se zdrželi a blahopřejujeme paní zpravodajce a celému vyjednávacímu týmu. chers collègues, nous avons une demi-heure de retard. Kolegové, máme půlhodinové spoždění a čeká nás ještě hodně práce dnes večer. Prosím vás o pozornost, o to, abyste ukončili diskuze v sále. Mám zde několik významných sdělení. Něco bude francouzsky, něco anglicky. První sdělení se týká eh, Evro, Evropského fondu dlouhodobých investicí. Na schůzi 11. září eh, koordinátoři MPL e se rozhodli sestavit eh, stanovisko ohledně legislativního návrhu o um, dlouhodobém uh, financování evropské ekonomii. Na základě přeskoumání legislativního návrhu a zelené knihy, na níž se zpráva z vlastní se měla e, zakládat, pan Guterres Prieto, e, navrhovatel, se rozhodl a předložil návrh ne e, psat toto stanovisko ke zprávě Ekonu ohledně návrhu nařízení Evropský fond pro dlouhodobé investice protože obsah tohoto nařízení se týká právních specifikací nového finan... nástroje finančních trhů a přímo se netýká kompetencí výboru EMPL. Proto se 23. října koordinátoři rozhodli zvrátit rozhodnutí z 11. září a nepsat stanovisko o legislativním návrhu, ale e, budou nadále e, psát stanovisko o e, Eh, zelené knize. Druhé sdělení se týká sdělení eh, komise o refitu. Komun- komise kromě jiného oznamuje e, úmysl nepředkládat celou řadu návrhů k dlouho očekávaný výborem EMPL, protože se týkají jeho kompetencí. Zejména se jedná implementaci e, dohod sociálních partnerů o e, kadeřnících, o poruchách muskulárních a skeletálních, o pasivním kouření, o karcinogenních a mutagenních látkách. Podobné úmysly eh, jsou oznámeny i v jiných politických oblastech. Eh, prvotní výměna názorů byla vedena na poslední konferenci předsedů výborů a lhůta pro přispění k dokumentu eh, byl stanovena. Vedle toho výbor Jury má v úmyslu zabývat se sdělením komise ve výroční zprávě o lepším vytvářením legislativy. V tomto případě se jedná o zprávu pana Karima. Lhůtou pro pozměňovací návrhy je, byla prodloužena až do 28. listopadu v poledne. Pro politické skupiny, politické skupiny mohou překladat pouze anglicky své pozměňovací návrhy. Tam, kde se to týká refitu, tak tam mají 13. listopadu lhůtu do poledne. Pozměňovací návrhy budou hlasovány na zasedání výboru EMPL 25. 26. listopadu a pak předloženy za výbor výboru Jury. Je to teď všem jasné, všem politickým skupinám. Děkuji vám mnohokrát. A očekávám naše návrhy. Třetí sdělení. Jedná se Evropský sociální fond. Na, mezi, na mimořádném zasedání našeho výboru hlasování o našem konečném stanovisku o Evropském sociálním fondu se bude konat na mimořádném zasedání výboru, které se bude konat ve Štrasburku 18. listopadu v 19 hodin, od 19 do 20 hodin, abychom mohli začlenit i výsledek vyjednávání s radou o tomto tématu. A kromě jiného podle článku 50 eh, jednacího řádu budeme předkládat jménem výboru na plenárním zasedání text budeme žádat, aby ESF odpověděl 25% kohezních fondů a e, náš, e, náš výbor e, zavrhl návrh rady 32, 32 hlasů bylo pro, 12 proti ohledně pozměňovacího návrhu, který se týkal 23, něco přes 23 na mimořádném zasedání výboru EMPL společně s výborem ECON 21. listopadu od 8.15 do 10 si vyslechneme prezentaci eh, komisaře Rena a Andora ohledně každoroční analýzy růstu pro rok 2013. Toto jsou tedy dvě mimořádné schůze, které se vám chtěla oznámit. Čtvrté sdělení, a bude to opět anglicky, chci vás informovat o výsledcích neformální návštěvy Evropské centrální banky, která se odehrála 7. října. Evropský parlament a výbor EMPL poslal delegaci, eh, které se současnila já, pan Koch, paní Jazlověcká, Podařilo se mi to vyslovit. Paní Papadopoulou a pan Darden a pan Alam. Toto byly zástupci jednotlivých politických skupin. Jednalo se o posledních ekonomických, fiskálních a e, vývojích a vývoji zaměstnanosti a dalších výhledech pro tyto oblasti, o Eh, zaměstnanosti a sociálních aspektech posíleného rámce evropské hospodářské zprávy o stávajícím stavu týkající se bankovní unie, eh, o eh, zlepšení přístupu malých a středních podniků a OSVČ k úvěrům, zaměstnanosti a sociální situaci a výhledech členských států v podporných programech EU e IMF. Jednalo se in kamera. Eh, Páté sdělení se týká mezi parlamentního zasedání podle článku 13 fiskálního kompaktu. Toto zasedání se odehrálo 16. a 18. října ve Vilniusu. A to je velice důležité pro naše kolegy Zimna Kristensena, kteří nás budou reprezentovat na následujícím zasedání, které se bude konat také ve Vilniusu. A to bude zasedání výboru, eh, který má v kompetenci portfej EMPL eh, na úrovni Národního parlamentu. A účastnice budou také zástupci Evropského parlamentu ve Vilniusu. Je zapotřebí všechna tato témata probrat. Toto, o čem hovořím, byla první meziparlamentní zasedání podle článku 13 eh, smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské měnové unii. Jak už jsem se zmínila, v 16. a 18. října se to, toto zasedání odehrálo ve Vilniusu. Evropský parlament sestavil osmičlenou delegaci, Eh, ze 16 mm, členů, kteří se eh, předpokládali, že by mohli jet. Měli jsme tu příležitost vyslat 16 poslanců. Eh, poslanci pocházeli především z výboru Econ, Empl a pro rozpočet. A já jsem se účastnila tohoto zasedání za výbor pro zaměstnanost a sociální věci, tedy Empl. Nebudu probírat ty jednoduché prvky, ale zmíním se o tom, co bylo nejvíce kontroverzní. Třeba, že samozřejmě musím říct, že se jednalo o veliký úspěch, toto zasedání byl velkým úspěchem, bylo to příkladem toho, co se dá vykonat v rámci eh, nových možností fiskálního kompaktu. První kontroverzní otázkou bylo, zda mít jednací řád, či nikoli. Delegace Evropského parlamentu se předem dohodla, že oproti přání litevského eh, předsednictví bylo předčasné přijímat nějaké, eh, nějaký jednací řád. Nakonec bylo dohodnuto, že pracovní skupina sestávající se zástupců EP a národních parlamentů, všech národních parlamentů, by pracovala společně na návrhu jednacího řádu eh, s tím, že budou brát v úvahu článek 13 o fiskálním kompaktu, závěry z konference předsedu parlamentu z Nikozie, kde jsme také byli reprezentováni předsedou parlamentu, Evropského parlamentu a také, že se bude v této souvislosti brát v úvahu návrh zaslaný litevským parlamenta pozměňovací návrhy, které byly předloženy a které mají být před roce 2014. Toto všechno ještě zůstává otevřeno. My jsme celý ten postup odmítli, takže my jsme ne, nepřis, ne, mm, eh, nepřispěli k těm pozměňovacím návrhům a musíme tedy s tím eh, se zabývat teď znovu. Návrh závěru byl předložen litevským parlamentem týden před konferencí Delegace Evropského parlamentu navrhla pozměňovací návrhy, přejmenovala je na sdělení a výrazným způsobem jsme zkrátili text. Po dlouhých diskuzích s několika národními delegacemi, včetně předsednického tria a delegace EP, tento text byl přijat na závěrečném plenárním zasedání a navíc litevský parlament distribuoval pro informaci závěry předsednictví ve kterých přijali eh, velkou většinu návrhů, které původně eh, tam byly obsaženy a pak byly staženy z toho společného sdělení. A potom se jednalo o titul té konference. Litevský parlament navrhl název mezi parlamentní konference o hospodářské a finanční správě a řízení v Evropské unii. Což je zcela proti celé logice článku 13 fiskálního kompaktu. Jak víte, fiskální kompakt se zabývá fiskální politikou. A jestli budeme konat takovouto konferenci, o finančních záležitostech v rámci vnitřního trhu, tak to opravdu bude velice zvláštní. Nemohli jsme toto však změnit v průběhu litevského předsednictví. Bylo eh, jasně eh, řečeno eh, Evropskou, Evropským parlamentem a jeho tedy delegací, že je zapotřebí tuto otázku vyřešit. Takže tak vypadá současná situace. Evropský parlament nyní potřebuje uspořádat s řeckým předsednictvím druhou konferenci, která se bude konat za Evropského parlamentního týdne v lednu 2014. Koordinátoři už byli informováni eh, ohledně navrženého formátu pro toto zasedání a budou také informováni a, kon- a konzultováni ohledně dalšího vývoje. Ještě je to poslední věc, kterou bych chtěla zmínit. Jedná se úplně novou konferenci, která přichází eh, kromě toho, co všechno už tu máme, protože už je tu Kozák, máme konferenci věnovanou eh, politice zahraničních věcí. Takže je velice obtížné jasně stanovit, na co se má zaměřovat každá jednotlivá konference a může dojít k určitému překrývání v jednotlivých konferencích. Pro nás jako pro parlament je velmi důležité aby tento článek 13, podle kterého ta konference se má konat, byl skutečně v jádru toho rámce fiskálního kompaktu, které, který se má zaměřovat na fiskální záležitosti. A má se tedy jednat o pojítko mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Šestý bod. Mám dobrou zprávu, že nedochází ke zrušení tlumočení a za sedmé, Materiály eh, ze, schůzi, ze schůzí máte nyní k dispozici na aplikaci e-meeting elektronicky a eh, schůze je eh, vysílána po webstreamu a je tedy přístupná po internetu. Nic dalšího nemáme, takže vám děkuji mnohokrát za pozornost a můžeme se věnovat bodu 11 na pořadu jednání a předám slovo zpravodajce Rie Omen Reuten, která nás seznámí se stavem jednání s Radou o zlepšení přenositelnosti doplňkových penzijních práv. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně vážení kolegové, doufám, že jednání dokončíme zítra. To je asi dobrá zpráva. Nicméně zatím to nevíme ještě jistě, protože zítra budou rovněž jednat velvyslanci k této věci. Poměrně před dlouhou dobou, tuším, že už je to před nějakými deseti lety, byl předložen návrh, který se týkal toho, že by lidem mělo být umožněno převádět svůj penzijní kapitál z jednoho státu do druhého. Mezitím došlo ke změně a nyní se hovoří o převoditelnosti, přenositelnosti penzijních práv. Nová směrnice říká, že po období tří let, že po třech letech tady byste měli mít možnost přenést svá penzijní práva z jedné země do druhé. A nyní je tady klíčové toto tříleté období. Já si nemyslím, že k tomu tříletému období se podaří dosáhnout dalšího pokroku. Druhá věc. Tato směrnice se nyní vztahuje pouze na osoby, které pracují v nadnárodní situaci. Čili je zde diskriminace mezi lidmi, kteří pracují v jednom členském státě a nepra- jejich situace tedy není taková, že by pracovali v nějakém nadnárodním prostředí. A to není v pořádku. Rada se tedy rozhodla, že se zasadí o to, aby se to vztahovalo nejenom na ty osoby, které se pohybují mezi různými členskými státy, ale aby se to vztahovalo na veškeré pracovníky Některé země s tím měly problém, byly to dvě země, bylo to Německo a Lucembursko. Další věc, kterou bych chtěla zmínit, co situace pracovníka, který se přesouvá a stane se z něj tedy přeshraniční pracovník. Na první pohled, a budu hovořit zcela upřímně, já jsem si neuvědomila, že v tom je určitý zádrhel. E, někteří lidé přišli na to, že tady je určitý zádrhel, určitá mezera a byli spokojeni, protože máme tady následující definici přeshraničního pracovníka. Uvedu příklad. Řekněme tady, já žiji v Belgii, poté se přestěhuji například do Lucemburska, a následně tři roky si vybírám svou, nebo respektive přispívám na penzi a měla bych mít tedy práva na penzi na základě toho, co jsem nashromáždila. Ale uh, oni říkali, ne, ne, tomu tak není, protože uh, vy jste tím výjíždějícím pracovníkem. Jedině eh, ve chvíli, kdy se přesunete do jiného členského státu. A následně další dva roky máte zase možnost se přestěhovat zpátky. Představme si takovou situaci, že na konci své kariéry, když mi bude 65 let, tak já se těch 65 letech přestěhuji do Německa a budu pracovat tři roky v Německu. V takovém případě podle této definice bych splnila podmínky směrnice, ale nesplnila bych eh, podmínky toho pracovníka, který odešel pracovat do zahraničí. My jsme se domnívali, že to je poměrně zásadní argument. Měli jsme pocit, že v této směrnici je opravdu celá řada různých zádrhelů, takže to jsou ty nejdůležitější věci. A vidím, že paní předsedkyně nás opustila. Děkuji. Thomas Mann. Thomas Mann. Thomas Mann. Ano, děkuji Rio za zprávu, kterou si připravila, ale já bych potřebovala trošku více jasnosti. V posledních letech jsme o tom diskutovali, měli jsme různá stanoviska a oprávněně si upozorňovala na to, že dva členské státy toto ještě neudělali. Možná, že jich bude také více, až budeme vědět, o co jde. My jsme měli takové úpravy, které říkaly, že se jedná jen o překročení hranic. To znamená, žijí v jedné zemi a v druhé zemi pracuji. To je jasné. Nyní se má ale pokusit zahrnout i ty národní zážitosti, to znamená e, e, bydlení a práci v jedné členské zemi. Takže prosím, abys to ještě vysvětlila. Já se domnívám, že Německo a Lucembursko eh, vidí mnohé problémy, ale také ještě další dvě země nechtějí souhlasit s takovouto formulací, takže prosím, vysvětli to ještě jednou. Druhá otázka je ona lhůta tří let, kdy to nemůže propadnout. Vím, že někteří to chtějí zkrátit, ale já se domnívám, že to je skutečně eh, maximální minimum a nemůžeme se od toho odklonit. Ty tři roky musí být eh, jasné. A jak ty se na to díváš? Jaké máme možnosti? Dále se krácení implementační doby pět eh, let se má zkrátit na tři roky, to si také naznačila, takže prosím, abys to ještě vysvětlila poněkud blíže. A když upozorňuješ právem na to, že v této obrovské směrnici je mnoho pastí, tak je můžeme vyřešit jenom tím, že si dáme na čase a řekneme, že toto téma ještě chceme propracovat blíž. Ty máš velkou expertízu, ale přesto ti některé věci unikly. A teprve teď si to viděla, což je výhoda trialogu. E, při trialogu se potom prodiskutovávají takové věci, které nebyly vidět hned. Je to velmi důležitá věc a měli bychom ještě projednat. Zde jsou stanoviska nejrůznější, zatím jsme se přibližovali, ale v radě jsou ještě pracovní skupiny, které mají eh, obrovský časový nátlak a eh, jsou žádány, aby předkádali eh, výsledky, ale to je nesprávné. Rychlá řešení nejsou dobrá, spíš je nutné se na to podívat eh, skutečně důkladně. Eh, v Radě eh, je nutné tedy zaujmout stejné stanovisko jako my. Být informován během několika minut je příliš málo. Jsem velmi rád, že nás o tom kvalifikovaně můžeš informovat právě ty. Paní Jazověcká. Děkuji, paní předsedající. Ria slušně zwróciłaś uwagę, že tak naprawdę diabeł Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Máš pravdu, Rio, že tady opravdu bude záležet na těch detailech. Detaily tady budou velice důležité. Chtěla bych se zeptat, jaká je ta argumentace pro to minimum tři roky? A bude to znamenat, že, to je, potřeb, že je potřebné minimum tři roky odpracovat svý, v jiné zemi a musí to být tři roky po sobě následující? A nebo to znamená tři roky během celé profesní dráhy a mohou mezi tím být přestávky? Jak je to přesně definováno? Děkuji. Žádné další poznámky nejsou, takže dávám slovo ještě jednou zpravodajce a zdůraznuji, že při debatách s radou došlo také k zásadním dohodám v této otázce. Myslím si, že v radě se leco se deblo, odblokovalo a to proto, že e, všichni chtějí prosadit mobilitu, přičemž u nás jsou práva pracovníků velmi důležitá. To nemůže být ponecháno e, tranou. Je to stejně důležité jako mobilita e, pracovních sil. Čili tady jsme rozdílného názoru a to zásadně. Doufám, že to nebude bránit dobrým výsledkům jednání, ale ještě nejsme úplně u konce, paní zpravodajko, prosím. Ano, paní předsedkyně, děkuji. Jen stručně k Danutě a také k tomu, co říkal Tomas. Rada navrhla, a říkám to ještě jednou, rada navrhla, aby čekací doba eh, do momentu, kdy máme nárok na eh, důchodové pojištění, je eh, leta. To ale znamená, Danu, to, že tři roky člověk musí mít práci. Hm, ty si možná neslyšela tlumočení. Čili je nutné hm, pracovat pro jednoho zaměstnavatele po tři roky. Eh, to je tedy ta minimální celková doba, teprve pak eh, je nárok na toto důchodové zajištění. Ano, slyšela jsem paní předsedkyně, to, co říkal Tomas a já jsem také odpověděla na mnohé dopisy německých zaměstnavatelů. My v parlamentu bychom se měli snažit, a to by mělo být naším cílem, aby právní základ byl stanoven správně je-li to možné změnit pro osoby, které se stěhují z jedné země do druhé? To je jedna věc. A za druhé, členské státy ve svých dokumentech písemně zakotvily, že to, co platí pro eh, pendlery, chtějí zavést i v Německu a v Lucembursku. To jsou jediné dvě země, které to ještě nemají a mně se to zdá být velmi rozumné. Je zde tedy otázka, zda to udělají nebo neudělají, ale co já bych nechtěla, je to, že když je člověk pracovníkem, zaměstnancem a má již onu, eh, onen nárok na důchod po třech letech. Eh, není možné tento nárok ztratit. Eh, to by byl skutečně veliký řez a krok zpátky. To nechceme. Dobrá, jistě budeme mít příležitost tuto debatu znovu zahájit po příštím trialogu ke kterému dojde zítra a uvidíme, zda se dojde k nějakému závěru nebo ne. Děkuji zpravodajce a přeji vám hodně úspěchů při zítřejším zasedání. Bod 13. Zde se jedná o zprávu paní Steinruck ohledně inspekce práce jako strategie na zlepšení pracovních podmínek v Evropě. 121 pozměňovacích návrhů bylo předloženo. Paní zpravodajka má nyní slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také všem kolegyním a kolegům, kteří intenzivně pracovali na této zprávě. Hrubý přehled o pozměňovacích návrzích se týká nových výzev na evropském trhu práce. Jsou zde nové úkoly eh, pro eh, kontroly eh, pracovních podmínek. Dále se zabývají také e, aspektem zlepšení bezpečnosti a zdraví na pracovišti. Některé pozměňovací návrhy e, také e, oslabují statut OSVČ. Mnohé hovoří o dalším vzdělávání, o posílení role takzvaných whistleblowers, tedy informantů. To je v pozměňovacích návrzích rovněž uváděno. Dále se zde hovoří o silnějších sankcích v případě porušení a e, některé návrhy posílily i jiné zase oslabily stanovisko vysílaných pracovníků. Ne všichni souhlasí s posílením úlohy odborových organizací ve skandinávských zemích, však jsou zkušenosti velmi dobré. Mnohé jsou proti silnější kontrole pracovníků v domácnostech a důležitou roli mají také úkoly eh, kontroly migrujících a pracovníků a některé eh, návrhy zase oslibují iniciativy na evropské úrovni. Existují také takové návrhy, které předkládají nové návrhy. Takový je návrh pana Bulona ohledně lékařské prohlídky. Také návrh eh, paní Saja která hovoří o tom, že pracovní smlouvy mají být předány kontrolním orgánům i hned. Dále jsou zde návrhy vytvořit platformu pro lepší spolupráci a pro e, výměnu osvědčených postupů v rámci Eurofond. Domnívám se, že celá řada návrhů e, může být přepracováno v kompromisy bez problémů. Stínovým zpravodajům toto eh, předložím zítra a pozítří, tedy ve čtvrtek, budeme mít první setkání. Větší kontroverze však vznikají na evropské úrovni co do politických doporučení. Jsem velmi ráda, že zde je určitá podpora eh, evropské sociální pojistné karty či systému před včasného varování eh, ale většina politických skupin si žádá menší podporu pro evropské aktivity, což se mi zdá škoda, protože v mnoha členských státech se při rozhovorech ukázalo, že jak instituce v členských státech, tak i zaměstnavatelé jsou příliš zatíženi kontrolami, eh, sledováním změn v pracovních podmínkách a nebo také v takových případech, kdy existuje několik pracovních smluv v několik zemích. Měli jsme takové případy, kdy eh, francouzský zaměstnavatel přes pobočku v Irsku zaměstnával vlastně zaměstnance ve Francii prostřednictvím kyperské eh, další pobočky a francouzské orgány říkali, že to nemohou eh, tedy kontrolovat a sledovat. Já se domnívám, že je škoda, že celá řada kolegů se vyslovila proti vytvoření agentury pro přeshraniční kontrolu či směrnici pro posílení inspekce práce. Mnozí kolegové se také eh, vyslovili proti smlouvám, které by postupovaly proti eh, sociálnímu dumpingu nebo evropským kontrolám. Já se přesto pokusím eh, s dalšími eh, kolegy vypracovat kompromisní návrhy v těch podstatných bodech a těším se na další spolupráci s nimi. Děkuji. Filip Boulon a potom Karima Deli. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat eh, Jutě za její práci a chtěl bych říci, že očekávám ty kompromisní návrhy, eh, které jistě budeme moci částečně přijmout. Osobně jsem předložil 17 pozměňovacích návrhů a bez toho, abych eh, tedy hovořil o tom, o čem hovořila ona, moje pozměňovací návrhy zdůrazňují význam inspekcí a to takových, které musí probíhat v partnerství s podniky. Navrhl jsem také, že inspekce v malých a středních podnicích a na malých staveništích by měly být posíleny. A dále bychom měli také lépe využívat informace o eh, Eh, zaměstnancích na dobu eh, určitou či s nepravidelnou eh, pracovní dobou. Vím, že zde je také problém evropských jazyků a vracím se k otázce sociálního labelu ohledně inspekční činnosti. Dále je zde otázka využít využití eh, porad eh, ze strany sociálních eh, partnerů a také je zde návrh vytvořit určitou platformu, evropskou platformu pro inspektory práce tak, aby přeshraniční spolupráce mohla být zlepšena. Dále navrhujeme vytvoření elektronického registru v jednotlivých jazycích, kde by jednotlivé dokumenty měly být systematicky překládány. Tolik tedy eh, jednotlivé otázky a ještě jednou blahopřeji Jutě E, očekávám její kompromisní návrhy a to netrpělivě. Děkuji. Karim Madeli a potom paní Jazlověcká. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poblahopřát za pravodajce paní Steinruck ale mám také některé komentáře a návrhy na změny, eh, které my eh, ekologisté vidíme. Domnívám se, že text eh, je celkově dobrý ve své redakci. Hovoří se zde o velmi dobře formulované eh, požadavky. Ten text se velmi dobře eh, orientuje na sociální dumping. Víme, že to je dnes velmi důležité eh, téma a vede ke katastrofální situaci pro jednotlivce, kteří jsou v dané situaci. Víme, že jednotlivci jsou eh, vykořišťováni skandálním způsobem a e, jako zpravodajka pro otázky BOZP e, připomínám, že každý rok 180 tisíc osob v Evropě je obětí zranění a pracovních úrazů. E, je to však obtížné i pro podniky a to proto, že když podniky nepodvádějí, tak vlastně ztrácejí v konkurenční situaci a celkově je to tedy také katastrofou pro celou společnost, protože občané ztrácejí důvěru v Evropu. A proto, když se hovoří o budoucnosti inspekce práce v Evropě, tak bychom neměli zapomenout ani na další prvky, která, které já zde vidím a jsou dle mě podstatné. Jde o kontrolu pravidel inspektory to musí být skutečně univerzálně pro všechny eh, podniky a zaměstnance. Dále eh, sociální dumping. To není věc, která se realizuje prostřednictvím eh, falšovaného vysílání pracovníků. Velmi často jde eh, o eh, nedodržování eh, takových základních věcí, jako je pracovní doma, pra, pracovní podmínky a podobně. Dále inspekce práce, která má být učená, je taková inspekce, která je samostatná, autonomní. To znamená, že v oblasti zdraví a bezpečnosti na pracovišti je nutné mít expertízu a rád rady, eh, které musí eh, tedy zveřejňovat nejenom eh, nezávislá inspekce práce. A závěrem Účinná inspekce práce, co to je? To je taková inspekce práce, která využívá lidské zdroje a rozpočty, eh, které jsou eh, eh, přiměřené a dostatečné pro to, aby mohly být příslušné úkoly také splněny. Já se omlouvám, protože naše první setkání Eh, proběhlo bez mé přítomnosti, ale v, s velkou pozorností sleduji eh, vaše téma, vaši práci, protože to je téma, které mě velmi zajímá. Děkuji, paní Jazlověcká. Děkuji paní Przewodnicząca. Drodzy koledzy, každý z nás e, zgodí se. Děkuji vám, paní předsedkyně. Všichni se kolegové shodneme, že Inspekce na pracovišti hraje významnou úlohu eh, při ochraně práv eh, pracovníků a ochraně před zneužíváním. Je to nástroj ochrany a nesmí to být ale na nástroj protekcionismu, který by nadměrně zatěžoval zaměstnavatele a vnitrostátní zprávu. Vidíme se celou řadu myšlenek, které by zkomplikovaly eh, inspekce a také by měly negativní dopad na pracovníky. Eh, navrhuje se, aby vnitrostátní inspekce byly přesunuty na evropskou úroveň, že by tedy vznikla Evropská agentura, že by byl jeden systém, jedna databáze, a také dotazníky. Toto však spadá do kompetencí vnitrostátních pracovních inspekcí, protože ty tomuto, těmto tématům rozumějí. Já nevím, jak by takováto věc mohla být implementována. Stovky nebo tisíce dotazníků A1 jsou e, vydávány. Já bych byla ráda, abychom se zaměřili na spolupráci mezi členskými státy, aby se zlepšila výměna informací, aby pracovníci byli lépe informováni také. Porušování zákona je způsobováno nedostatkem znalosti, také nedostatkem znalosti eh, práv eh, pracovníků. Komise chce ukládat sankce zaměstnavatelům. Já nemohu souhlasit, to je příliš veliké zasahování do pravomocí členských států. A jde to proti eh, právnímu eh, systému. A mm, komise může například poskytovat školení nebo něco takového. implementace směrnice o vysílání pracovníků. Stále ještě nad touto směrnicí pracujeme a čekáme na rozhodnutí z rady. Také bych se chtěla zmínit o osmém bodu. Belgický systém je dobrým systémem, funkčním systémem. Je to systém, který se nazývá limoza. ale tento systém není v sodu s evropskou eh, legislativou. My už si nepřejeme další bariéry pro přístup na vnitřní trh. V některých případech vysílání pracovníků, vysílaní pracovníci jak bych to řekla, jsou někde eh, eh, drženi a já bych se ráda dozvěděla, eh, o čem je řeč v těchto případech. Panělko Kačin. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně Juto, kolegové, jsem rád, že se mohu účastnit této Eh, diskuze o tomto tématu, jak už jsem řekla ráno eh, na ALDE, eh, bylo by to veliké přispění nejen ke zlepšení pracovních podmínek v Evropě, ale i k dobrému fungování vnitřního trhu. Inspektoráty práce jsou problematické v mnoha zemích. A často trpí nedostatkem zdrojů, včetně lidských. A proto nedostatečně bývá implementován zákon. Dochází ke snaze omezit eh, potenciální eh, dopad této zprávy. My podporujeme, podporujeme v podstatě všechny ty praktické aspekty. Eh, prostě jsme přesvědčeni, že je zapotřebí věci vyřešit v kompetenci EU a také v našem výboru. Souhlasíme s tím, že členské státy by měly mm, e, uvalovat sankce, ale e, není v naší e, kompetenci stanovit další věci. Co se týče zodpovědnosti z zaměstnan- zaměstnavatelů, tam je to podle nás příliš popisné a co se týče návrhu na Evropskou agenturu, myslím, že nepotřebujeme další agenturu s poněkud eh, omezeným eh, polem působnosti Místo toho by komise měla lépe eh, napomáhat koordinaci mezi členskými státy. Také jsme skeptičtí ohledně evropské databáze nelegálního zaměstnávání nebo nelegální práce, zda by to vůbec bylo možné, ale potřebovali bychom mnohem širší spolupráci a koordinaci mezi členskými státy v této oblasti. Měli bychom se zaměřovat na nerespektování pracovních podmínek spíš než kontrolovat a sankcionovat jednotlivé činnosti a na závěr vítáme myšlenku e, karty sociálního zabezpečení, která by mohla e, usnadnit e, přeshraniční inspekce práce. Tyto karty by měly být ale dobrovolné, aby pomáhaly zaměstnancům a pracovníkům a nemělo by to být něco povinného, povinný dokument, který by sebou pracovníci museli nosit. Děkuji vám za pozornost. Chce k tomu něco dodat eh, komise? Paní zpravodajko, máte slovo. Já, ich danke den Kolleginnen Kollegen. Děkuji všem kolegyním a kolegům za jejich připomínky. Nejde o vytváření překážek eh, pro podniky ani o státní protekcionismus. Jde o dodržování stávajících eh, pravidel a zákonů. Nejsou zde žádné nové zákony, které jsou žádány, ale jde o to, aby se zajistilo to, co občanům a členským státům vlastně uchází eh, na příjmech eh, kvůli vykořišťování. Vždyť máme evropský trh práce, ale pracujeme zde s národními nástroji. A přitom existují pracovní poměry, které se dotýkají sedmi, osmi eh, zemí. A když tedy inspektor říkají, že E, nemají možnost e, sledovat všechny informace, pak to znamená, že bychom potřebovali určité ústřední místo. E, je to také komplikované kvůli jazykům, kvůli různým předpisům a proto právě tyto extrémní případy musí být řešeny evropsky. Co se týče belgického systému Limozes, když se podíváme na rozsudek a odůvodnění Evropského soudního dvora přesně, eh, pak se zde nekritizuje systém Limozes, nýbrž eh, zapracování eh, OSVČ z jiných členských států nebo třetích států. Belgický stát to zavedl jako náhradu eh, zaměstnaneckých poměrů eh, eh, takzvaným švarce systémem. Evropský soudní dvůr právě tuto část systému Limozasa kritizoval z tohoto důvodu. Já jinak předpokládám, že i přes veškeré rozdíly, které máme, budeme moci nalézt společného jmenovatele. Nejde o e, nové požadavky, ale o dodržování existujících zákonů a podniky zcela jistě nebudou spochybňovat eh, tyto snahy a jistě nebudou spochybňovat ani ty problémy, které existují na evropském trhu práce. Děkuji paní zpravodajce. Pozměňovací návrhy budeme projednávat 27. listopadu, hlasovat budeme 28. listopadu a tím jsme uzavřeli tento bod. Můžeme přejít k bodu 14. A zde opět dávám slovo paní Steinruck, která bude hovořit o zmocnění členských států k ratifikaci úmluvy MOP o bezpečnosti při používání chemických látek při práci z roku 1990. Paní zpravodajko, máte slovo. Ano, budeme tomu říkat úmluva MOP 170. Já vítám návrh usnesení Rady, aby členské státy byly zmocněny podepsat a ratifikovat úmluvu 170 MOP. Členské státy úmluvy které se dotýkají evropské a aky nemohou provést tuto ratifikaci bez tohoto zmocnění. V případě této úmluvy eh, se jedná o úmluvu, eh, která je dotčena eh, různými nařízeními a směrnicemi jako REACH nebo směrnici o označování směsných látek. Eh, mezinárodní úmluvy eh, MOP musí být podporovány každopádně, aby i ostatní země mimo Evropskou unii věděly, jak eh, má vypadat bezpečná práce s chemikáliemi v podnicích a pro celkové obyvatelstvo. Zde máme příklady problémů, jako bylo Sevezo, a v Evropě jsme prožili také mnohé nehody. Návrh komise vítám a doufám, že mnohé členské státy tuto důležitou úmluvu budou moci ratifikovat. Děkuji vám. Sí, um... Eh, Děkuji. Prosím. Uh, merci, madame. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl bych říct si pár slov eh, jménem kolegy, který tu má eh, skupinu návštěvníků a nemůže být tedy přítomen, eh, chtěl dodat následující. Obecně souhlasit eh, s postojem s mm, navrhovatelky dlouhodobé a střednědobé cíle se dosahují jinými nástroji. Řešník se omlouvá. To je jiná zpráva. Dobrá. Takže o chemii. Eh, úmluva 170. Není dalších poznámek. V tomto případě se budeme zabývat pozměňovacími návrhy. Nebude lhůta pro pozměňovací návrhy, anglicky, pouze anglicky. A legislativní usnesení jen budeme probírat protože o doporučení můžeme říci jen ano nebo ne. Bude to tedy 7. listopadu ve 12 hodin tato lhůta. Následně budeme 14. listopadu je probírat a hlasovat budeme následně. Tímto jsme dokončili tento bod na pořadu jednání. Předám slovo naší místo předsedkyni Ině Zuber která se bude zabývat další úmluvou, kterou máme na pořadu jednání. A to je úmluva číslo 189. Jí jsme se opravdu hodně zabývali, věnovali jsme jí hodně úsilí. Dnes jde o to, aby o členské státy získaly oprávnění ratifikovat úmluvu Mezinárodní organizace práce o důstojné práci pro pracovníky v domácnosti z roku 2011. Paní zpravodajko, máte slovo. Obrigada, senhora presidente. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Co je zde ve hře? Jde tady o ochranu pracovníků kteří jsou mnohem více zranitelní než jiní pracovníci. Právě s ohledem na tu práci, kterou vykonávají, kterou vykonávají v izolovaných podmínkách, je to práce, která probíhá tedy izolovaně a odděleně. Víme, že většina těchto pracovníků jsou ženy a jsou to přistěhovalkyně čili o to více jsou zranitelné a ohrožené. Velká část těchto pracovníků, respektive pracovnic, vůbec neví, že mohou požívat práva jako ostatní pracovníci a velmi často jsou vydány na pospas svým zaměstnavatelům, kteří s nimi nakládají, jak chtějí. Často jsou také obětmi obchodování s lidmi či sexuálního zneužívání. Jsou e, zapojeni do sítí s obchodováním s lidmi nikoli jenom externí mimo EU, ale často také interní v rámci Evropské unie. Je to tedy velice důležité a zásadní téma, jak již řekla paní předsedkyně. Některé aspekty příslušné omluvy jsou v kompetenci EU, co se týče zejména volného pohybu. Je tedy nezbytné, aby Rada pověřila členské státy ratifikací úmluvy. A my jako parlament, jestliže budete souhlasit s tím, co navrhuji, tak bychom měli jim umožnit tento postup. Také je třeba zmínit, že celá řada států už provedla příslušnou ratifikaci, jako třeba mm, Mauricius, Paraguay, Uruguay, Nicaragua, Bolívie. Členské státy, které ratifikovaly tuto úmluvu, se zavazují, že budou respektovat příslušná práva, že budou respektovat práva na kolektivních smluv a jiná práva také, že budou respektovat právo těchto pracovníků, aby se stali členy odborového svazu. Jsou zde také minimální pravidla, která jsou v souladu s národní legislativou, kdy eh, pracovníci, kteří jsou nezletili, kteří jsou mladší než 18 let, by měli mít také možnost účastnit se vzdělávání. Dále pracovníci, eh, kteří působí v domácnosti a kteří poskytují služby, tak všichni ti by měli mít právo na mm, odpočinek, právo na dovolenou, mm, a měli by dostávat náležitou odměnu za práci, kterou vykonávají. Také by zde měly být záruky o tom, že tito pracovníci budou informováni o pracovních podmínkách, které se na ně vztahují. Stejně tak eh, je důležité, aby eh, přistěhovalec písemně obdržel informace o pracovních podmínkách, o pracovních smlouvách. Toto by se mělo tedy vztahovat i na osoby přicházející ze třetích zemí, které rovněž mohou se tedy následně volně pohybovat je velmi důležité, abychom věděli, ehm, co se děje s ženami v Evropské unii a musíme si přiznat, že tady dochází k obchodování, nesmíme předtím zavírat oči. Dále, pravidla jako odpočinek v týdnu, trvající nejméně 24 hodin nepřetržitě, ehm, měli by mít přístup i k právům, jako je třeba minimální mzda, Nemělo by docházet k žádné diskriminaci v této oblasti. Ve svém udůvodnění rovněž zmiňuji to, že eh, snižování práv pracovníků a pracovních podmínek obecně vedou k tomu, že tito pracovníci v domácnosti se nacházejí v ještě ve více zranitelné pozici. Oni již tady sami o sobě jsou ve poměrně zranitelné situaci. Návrh doporučení je tedy takový, aby eh, Rada odsouhlasila členským státům, že mohou ratifikovat tuto úmluvu a doufám, že tak učiní všechny členské státy. Ještě někdo si přeje promluvit? Pan Ungurojanu. A potom další. Paní Papadopoulou. Paní předsedkyně, jenom jsem chtěla říct, že skutečně si myslím, že obchodování s lidmi a lákání lidí do e, situace, ve které jsou někomu vydáni na pospas, e, je velice závažným problém v souvislosti s prací v cizí domácnosti. A e, úmluva Mezinárodní organizace práce je velice dobrým základem. EPP plně bude podporovat takovouto zprávu. Děkuji. Paní Papadopoulou a potom paní Castello. Děkuji. Také bych ráda za SAD vyjádřila že e, jsme rádi, že tento návrh postupuje dál. Je zapotřebí, abychom měli minimální obranu, ochranu e, pracovníků, včetně e, pracovníků v domácnostech v době finanční ekonomické krize a v době škrtů, které jsou nutné v rozpočtech Eh, mnoho lidí prožívá obtížné časy a eh, lidé pracující v cizích domácnostech jsou velice zranitelní. Je to tady dobře vyjádřeno ve vysvětlujícím prohlášení. Podle Eurostatu 2,6 milionů domácích pracovníků pracuje eh, v EU, většinou to jsou ženy, polovina z nich jsou migrante, dochází k velkému vykořišťování, mají nízké mzdy, pracují eh, dlouhé hodiny, někdy jsou i oběťmi sexuální eh, šikany, eh, vy, vykořišťování a je zapotřebí zajistit, že budou plně chráněna jejich práva, jak sociální, tak lidská. To všechno je zapotřebí zvažovat. A měli bychom takto o to usilovat v našem textu. Je zapotřebí tímto způsobem posilovat rovnost práv mužů a žen, stabilizovat ekonomiku, umožňovat lidem, aby žili v důstojnosti a v míru. Zdělí naší politické skupiny je, že tato práce je velice základní pro to, abychom dosáhli důstojného života a proto jsme pro, toto, pro tuto autorizaci oprávní členských států ratifikovat umluvu Mezinárodní organizace práce o důstojné práci pro pracovníky v domácnosti. Děkuji, Andr Castello. Děkuji, jen pár slov k tomu, co bylo vyštěno. Myslím, že to obrovsky důležité téma a neměli um, Eh, bychom si zabývat nezběžně, protože práce v domácnosti je důležité téma. My jsme slyšeli o využívání, zneužívání, o eh, porušování práv a zákonů těchto eh, v souvislosti s těmito domácími pracovníky. Pracovníci v domácnosti jsou velice důležitý pro ekonomiku jednotlivých členských států. Ale v tuto chvíli se jedná o práci, která je podceňována, podhodnocována a je to jen eh, práce na velice krátkou dobu, bez jasných eh, výhledů. Chceme podpořit zaměstnanost, eh, ale je zapotřebí také zajistit to, že Umluva číslo 189 bude spíše takovou, takovým prahem pro další implementaci než jejím stropem. Ještě někdo? Já si myslím, že se shodneme, takže nemám, co bych ještě dodala. Potřebujeme tedy jen postoupit dál. Dobře, ale musíme stanovit lhutu pro pozměňovací návrhy, to bude jen v angličtině a ohledně legislativního usnesení. Lhuta bude tedy 27. 7. listopadu eh, ve 12.00 Pozměňovací návrhy budou probírány 14. listopadu a hlasovat se bude téhož dne. Děkuji. Další bod je bod číslo 16 a já předám slovo navrhovateli Sergiovi Gutierrezovi Prietovi, aby nám předložil návrh stanoviska ke spravedl mm, ekonu ohledně dlouhodobého financování evropského hospodářství. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Finanční krize nám udělala velmi tvrdá poučení. Podniky a občany, občané nyní platí důsledky a dopady této krize. Zároveň však bylo poukázáno na to, že financování musí být dlouhodobé a probíhat na základě vhodných předpisů, tak aby státy, občany a podniky, kteří chtějí investovat, investovat, měli možnost dlouhodobého růstu. Účelem je tedy vytvořit bílou knihu, ve které nalezneme možnosti zlepšení potenciálu, také mm, ve smyslu financování za rozumných cen tak aby se to také hodilo ke strategii eh, 2020 pro dlouhodobý hospodářský růst. Máme nejrůznější orgány a úřady, které by eh, prostřednictvím trhů měly mít možnost eh, investovat do jednotlivých projektů, jak ekologických, tak infrastrukturálních. A existuje celá řada projektů, které dnes nejsou financovány dosavadními Eh, cestami eh, a jsou financování také přeshraniční. Existují nové mechanismy, které mohou být dále podporovány a vytvářeny jsou nové nástroje. A jednotlivé návrhy budeme pak také propracovávat na základě pozměňovacích návrhů. Já bych však chtěl uvést čtyři hlavní myšlenky. Za prvé, zde máme určitou výhodu a prioritu dlouhodobých závazků pro financování posledních desetiletích jsme viděli, že eh, krátkodobé financování eh, bylo eh, tedy tím rozhodujícím pro také vytvoření krizových situací, čili je nutné pod podpořit takové finanční prostředky, které zlepší stabilitu finančních trhů, tak aby budoucí krize prostě nevznikaly Takovýmto nástrojem je financování projektů na jedné straně, ale také financování zaměstnanosti. Investice eh, dlouhodobého typu s produktivním kapitálem je možné podporovat rovněž a my se domníváme, že i státní zpráva eh, by měla využít eh, informací o daňových podnětech, o invest podpoře investice do vývoje a výzkumu což je rovněž velmi významné pro eurozónu eh, celkově. Dále je zde také další nástroj, který by eh, měl představovat eh, další krok na možnost zlepšení konkurenceschopnosti evropského trhu. Vidíme, že zde ještě u těch středně velkých podniků máme velké rezervy. Evropská unie nevyužívá dostatečně potenciál malých a středních podniků. financování a podpora investic, jako ve Francii, kde je podpora 30 středně době možná. Velké podniky mají také možnost dlouhodobého financování svých investic. Malé střední podniky jsou prakticky vyloučeny. Existují veliké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy v této zájetosti. E, tyto mechanismy by měly být podporovány vytvářením nových nástrojů ve smyslu strategie e, růstu 2020. Také Social housing by k tomu měl rovněž být eh, připojen. Eh, I zde produktivita ve smyslu strategie do roku 2020 eh, může být zlepšena. Finanční a investiční možnosti by měly být podporovány. V posledních letech byl rizikový kapitál často vracen a my bychom se však měli koncentrovat koncentrovat na to, co malé a střední podniky potřebují. Eh, potřebují využívat i rizikový eh, kapitál, aby technologicky eh, mohli pokročit. Bylo by výhodné zde zajistit lepší přístup i pro malé a střední podniky. To je důležité pro zlepšení technologického vybavení. Zelená kniha o finančních nástrojích v víceletém finančním rámci. Tyto možnosti financování má být podporovány a to transparentně a 10 miliard by mělo být určitou zárukou pro financování dalších projektů. Je to dobré opatření a v posledním víceletém finančním rámci již bylo možné finanční prostředky využívat pro modernizaci těchto možností. Využívání institucionálních fondů a především eh, důchodových fondů zde je nutné upozornit na mnohá rizika. Veřejné mechanismy eh, musí umožnit více kontrol. V současné krizi jsme také zjistili, že tyto fondy nejsou eh, dostatečně rozumně zpravovány, tak jak jsme si to představovali. A i toto je důležitým faktorem pro prosperitu našich států. Je nutné být obezřetný. Tolik jen zhruba ke smyslu naší zprávy či stanoviska. A samozřejmě, že se budeme snažit toto ještě zlepšit na základě pozměňovacích návrhů. Pan Kasin. Merci. This is the intervention that I want. Děkuji. To je právě ten projev, který jsem chtěl přednést, ale eh, přednes, začal jsem s tím dřív, takže kolega, který tu není, je s návštěvníky, připravil svůj projev a já se s vámi teď v něj uh, podělí, podělím. Obecně souhlasí s postojem eh, navrhovatele. Dlouhodobé a střednědobé cíle eh, se dosahují různými prostředky. To neznamená, že by oba dva nemohly být, oba druhy nemohly využity za různých eh, situací. Dlouhodobé financování by se nemělo týkat jen finančních a ekonomických zisků. Je také pravda, že dlouhodobý eh, přístup může poskytovat eh, trhu stabilitu, která bude prospívat všem účastníkům trhu. Také souhlasí s navrhovatelem ohledně přístupu malých a středních podniků Eh, na trh suvěr, protože vytvářejí pracovní místa a napomáhají růstu. Domnívá se, že by bylo vhodné zmínit se o prospěchu sociálním ekonomickém eh, spočívající eh, v inovativních prostředcích financování, dlouhodobého financování. To by omezilo potřebu spolehat se na krátkodobé financování a posílilo by to sociální dimenzi a vedlo by to k, respon, e, k zodpovědnému financování. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Ještě někdo chce promluvit k tomuto tématu? Ne, tedy v tuto chvíli. Pane Gutierrezi, vy také ne tomto případě to je dokonalé. Stačí jen stanovit, že lhůta pro pozměňovací návrhy v angličtině jen bude 11. listopadu ve 12 hodin. Eh, budeme analyzovat pozměňovací návrhy a kompromisní návrhy 25. 26. listopadu. Ve výboru EMPL se bude hlasovat 17. prosince a očekává se, že EKON bude hlasovat 20. ledna příštího roku. Na plenární zasedání by se to mělo dostat na druhém plenárním zasedání v únoru. Předám slovo mm, panu Martinu Kastlerovi, který v následujícím bodu bude hovořit o o Solvitu. Prosím, máte slovo, pane zpravodaji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem předložil návrh stanoviska k Solvitu, k této síti, a chtěl bych se zmínit o několika prvcích. Jak už bylo řečeno, jako výbor potřebujeme více kompetencí pro Solvit aby mohl čelit nedostatkům na vnitřním trhu, nejen v rámci evropském, ale i co se týče nedostatečného plnění na vnitrostátní úrovni. I tam může Solvit eh, zasahovat. Pak se jedná o začlenění penzí. Už jsme o tom hovořili. Eh, je to důležitý problém, který je zapotřebí vyřešit. protože panuje velká právní nejistota ohledně penzijních práv a jejich přenosu. Ať už se jedná o eh, veřejné či soukromé penzijní pojištění. Já chci poděkovat kolegům za jejich eh, podporu. Eh, Předložil jsem návrh eh, regionu Solbit. Já podporuji myšlenku Evropy eh, regionů. Na regionální úrovni se mm, vykonávají věci, které prospívají občanům, tedy nejen, že v nich vzbuzují eh, hněv, ale také je uspokojují, je zapotřebí, aby, aby Solvit byl rozčleněn na regionální úrovni, aby tedy se nejednalo jen o e, celostátní úroveň a e, pak to může být v některých zemích na e, úrovni na úrovni spolkových zemí nebo na úrovni regionů v jiných státech. To všechno by se dalo udělat. Děkuji a čekám na další návrhy. Myslím, že to není problematická, problematické stanovisko. A můžeme dosáhnout záhy dohody. Děkuji vám. Děkuji. Další řečník. Gracias, señora presidenta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 No, já budu tedy hovořit eh, trošku do tohoto mikrofonu. Jménem eh, mého kolegy bych chtěl říci, že je spokojena, domnívám se, že můžeme spolupracovat konstruktivně. Jde o velmi zajímavý nástroj pro naše občany a všechno, co by mělo být zlepšeno, je podporováno Eh, také socialisty. otázka regionalizace by měla být fakultativní. Subsidiarita a členské je na úrovni členských států. Eh, dále by bylo nutné také doplnit eh, to, že budoucnost by měla být online, on, Solvit by měl pracovat online a tam bychom měli také upravit přístup k síti. Bylo by nutné tedy dbát toho, aby to bylo také přístupné pro osoby s eh, určitým omezením. Eh, budu dále eh, spolupracovat na zlepšení tohoto nástroje k dobru občanů v Evropě. Děkuji a jménem stínových zpravodajů za liberály bych chtěla poděkovat zpravodajovi za dobrý návrh stanoviska. Paní Harkin se domnívá, že právě práce s veřejností a informace pro občany je velmi dobrá. Především Solvit Regio a tato regionalizace je velmi pozitivní a toto také zdůrazňuje, tedy ve smyslu podpory podpory eh, vytváření eh, služeb eh, na míru pro občany. V tomto smyslu paní Harkin pokládá tento návrh za velmi dobrý, ale přesto předloží několik málo pozměňovacích návrhů. Děkuji. Um, Ještě jednou dávám slovo zpravodaji. Děkuji za tuto podporu a za milá slova chvály. Já doufám, že to zvládneme, aby to bylo skutečně perfektní a už teď to je téměř perfektní, paní předsedkyně. Zcela jistě to v naší bavorské solidaritě zvládneme. Děkuji vám za eh, poznámku k online, eh, abychom mohli také vše nabídnout eh, i občanům s postižením to zcela jistě eh, zvládneme i v daném eh, objemu. Děkuji vám a těším se na vaše poznámky. Děkuji. From DG Market, eh, Anuška Jensen. Může Anuška Jensen, ta by chtěla promluvit. Děkuji. Jenom velice stručně. Především ráda bych se zmínila o několika výzvách, které zde vidíme pro Solvit v následujících letech a také bych chtěla poskytnout několik vysvětlení ohledně témat, která eh, jste nadnesl před několika minutami. Hlavní výzvou je udržet vysokou úroveň služeb nehledě na omezený rozpočet a lidské zdroje. To je každodenní realita. Eh, musíme tedy pracovat co možná nejvýkonněji, nejúčinněji a Eh, usilovat o dostatečné lidské zdroje a spoleháme tedy na podporu Evropského parlamentu vůči členským státům. Za druhé, je zapotřebí toto lépe harmonizovat s dalšími nástroji, které se zabývají eh, stížnostmi, abychom mohli účinněji spolupracovat, abychom takto zajistili. I tam, kde nelze pomoci prostřednictvím solvitu, tak stěžovatelé zjistí, eh, kde se jim může dostat eh, pomoci, protože solvit nemůže vyřešit všechno. Jedná se o to, že v rámci evropského zákona je možné, eh, je možné zasáhnout i jinak než prostřednictvím Solvitu. Solvit je stavěn na tom, že členské státy jsou schopny korektně aplikovat eh, právo. A to je, to je také úlohou eh, vlád. Solvit musí využívat poznatky, které již existují jinde v členských státech. Proto například e, žádáme, aby centra Solvitu v členských státech e, zahájili nebo vedli dobrou spolupráci s dalšími orgány e, ohledně sociálního zabezpečení. To je nejdůležitější, protože největší počet případů v Solvitu se týká právě tohoto tématu jak už jste se o tom zmiňovali, ohledně návrh, eh, návrhu stanoviska o penzích. Pokud je to otázka evropského práva, tak může použít eh, stěžovatel Solvit. Další výzvou je, že lidé, kteří Solvit potřebují, že ji také najdou eh, je zapotřebí, aby tedy půl miliardy lidí vědělo nejen to, co Solvit je, ale aby věděli, že ve chvíli, kdy se setkají s problémem, mají směr, kudy se e, nakontaktovat nasolvit. A jedním ze způsobů je zajistit, že lidé budou mít snadný přístup eh, k informacím o eh, právech přinášených EU. Máme na to portál o všech evropských právech, a ten umožňuje poskytování pragmatických informací občanům. Když lidé vědí, eh, jaká mají práva, také vědí, kdy byla porušena. Takže spíše eh, webové portály, organizace, které mají eh, lidi nasměrovat k, k solvitu. Poslední poznámka se týká návrhu regionálních úřadů Solvitu. My velice povzbuzujeme centra Solvitu, aby zajistili, že budou skutečně dobře známa místním zprávám či regionálním zprávám, aby mohli takto jednat jako prostředníci. Když tedy e, občané zaklepou na dveře regionálního e, nebo místního úřadu, aby věděli, co je to Solvit, aby se to dozvěděli eh, od úředníků a aby občané mohli být nasměrováni v případě, že to je zapotřebí na Solvit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Lhutá pro pozměňovací návrhy je 12. listopadu. Budeme hlasovat 17. prosince. To bude takový vánoční dáreček. Můžeme postoupit dál. To je bod 18. A otázky, zda existují nástroje na sledování účinnosti vynakládání prostředků z Evropského sociálního fondu na starší pracovníky. Navrhovatelkou je paní Danuta Jazlověcká. Jedná se o první projednání návrhu stanoviska, první výměnu názoru. Předávám slovo eh, Danutě. Děkuji, paní předsedající. Szanowna paní Przewodnicząca. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, vážení kolegové, již příští rok si povšimneme, že dojde k poklesu věku pracovní populace. Stane se z toho realita. E, pobídky k předčasnému odchodu do důchodu, finanční krize a další změny ve skladbě produkce, to všechno přispěje ke změně složení, věkového složení pracovníků. V Evropské unii e, míra zaměstnanosti osob ve věku 55-64 let není ani 50%, což je mnohem horší situace než v USA nebo v Japonsku, kde je aktivní asi 60% populace v tomto věku. Toto má dopady na hospodářskou situaci v členských státech a oslabuje to celkově potenciál, protože si musíme uvědomit, že starší pracovníci pochopitelně mají bohaté zkušenosti a stejně tak jsou ochotni pracovat déle. Musíme tedy vytvořit takové podmínky, které jim umožní zůstat pracovně aktivní. E, z tohoto se stala také v nedávné době jedna z politik EU. Lisabonská strategie rovněž zdůrazňuje potřebu eh, podporovat tyto aktivity, zatímco ve strategii 20, Evropa 2020 byl začleněn ambiciozní cíl, aby bylo dosaženo zaměstnanosti 75% ve věkové skupině 20 až 65 let. To ale nemůže být dosaženo, jestliže se nezaměříme i na starší pracovníky. Jeden z těch nástrojů zaměřených na spolufinancování e, podpory začlenění do, Evropsk- do pracovního trhu je i Evropský sociální fond. V období 2007 až 2013 bylo vynaloženo 75 e, miliard euro, bylo to asi 5 rozpočtu Evropské unie. Kromě toho členské státy razvily 117 operačních programů, z nich 63 bylo zaměřeno přímo či nepřímo právě na starší pracovníky. Eh, bohužel v roce 2012 zveřejněná zpráva Evropského účetního dvora ukazuje, že ani členské státy, ani Evropská komise není schopna doložit, kolik starších pracovníků těžilo z podpory ESF kolik rozdrojů bylo na jejich podporu vynaloženo a do jaké míry tyto kroky, tyto akce byly úspěšné, do jaké míry umožnili zvýšit kvalifikaci či nalézt nové pracovní místo právě těmto starším pracovníkům. Pouze v případě Spojeného království a Gibraltaru byly k dispozici informace o těchto zdrojích vynaložených na starší pracovníky. E, to, že tyto údaje nejsou k dispozici, vyplývá zejména z toho, že nejsou zvoleny náležité ukazatele, zejména kvantitativní ukazatele. V této souvislosti je tedy povzbudivé, že v tom následujícím rámci 2014 až 2020 nařízení pro ESF obsahuje eh, nástroje na vy, vy, eh, vyhodnocování účinnosti těchto projektů a také jsou tam obsaženy příslušné ukazatele, které by měly vyhodnotit jak efektivně byly realizovány určité programy. Tudíž eh, členské státy se vyzývají, aby používali takovéto ukazatele a aby změřili, kolik pr- starších pracovníků získalo novou kvalifikaci, kolika se zlepšila situace na trhu práce, či kolik starších osob nalezlo zaměstnání poté, co se zúčastnili projektů ESF. Potřebujeme konkrétní údaje proto, abychom mohli do budoucna realizovat co nejúčinnější kroky a aktivity. Evropský účetní dvůr ve své zprávě rovněž poukazuje na to, že e, není přesná definice té věkové skupiny starší pracovník. Různé členské státy aplikují různé lhuty, třeba 45 a starší, 50 a starší a podobně to se to vyplývá z různé situace v hospodářské situaci v hospodářského rozvoje. Abychom skutečně mohli reagovat na potřeby všech starších pracovníků, byl by potřeba provést analýzu potřeb pracovníků ve všech členských státech právě pro stejnou věkovou skupinu. Možná by bylo vhodné třeba vytvořit dvě věkové skupiny, a zaměřit se na mladší osoby, tedy 45 až 55, a následně na osoby starší 55 let a například něco jako flexibilnější zaměstnávání. V pozměňovacích návrzích, které předkládám, mám zakomponovány tyto návrhy, tyto myšlenky, ale také tam, jsou tam určité limity. Čili, kolegové, já se těším na vaše připomínky eh, a na přínosnou spolupráci se stínovými zpravodaji a doufám, že toto stanovisko bude dobrým výchozím bodem pro naši další práce. Does someone wants to come in? Chce si někdo eh, k tomu promluvit? Pokud ne, předám slovo přímo komisi. Emmanuel Gwene, Máte slovo. Děkuji vám. Komise by chtěla zdůraznit, jak jste zcela správně na to poukázali, že celá řada doporučení už byla přijata do dalšího programovacího období eh, v legislativním rámci, o kterém se nyní diskutuje. Toto zlepšení se bude zaměřovat jak na zlepšení monitorování programu, také i na lepší hodnocení výkonnosti programu, protože stanovení cílů je jedna věc a e, dosažení e, těchto cílů je něco jiného. E, to, jak se využívají prostředky z rozpočtu. Komise určitě bude brát v úvahu mnoho aspektů, jako je aspekt eh, patřičné zprávy eh, a řízení. A chci zopakovat eh, závazek komise začlenit zde zcela kontrolu ex ante. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 11. listopadu, hlas obrany 21. ledna. Už je 7 mm, hodin 5 minut. My musíme ukončit schůzi. Máme ještě jeden bod na pořadu jednání, který probereme. Máme tu 20 a 21. Zprávu o cestě delegace Výboru pro zaměstnanost a sociální věci do Lodina najdete v dokumentech. Jednalo se o otázku vysílání pracovníků, eh, migrujících pracovníků, sociální ochrany ve Velké Británii. Kompletní zprávu máte ve svých dokumentech. A to je tedy poslední bod, který ještě můžeme dnes probrat. Další zasedání se bude konat 14. listopadu o 9.12.30 v Bruselu. Přeji vám tedy pěkný večer.